we start. nine o'clock, even a little bit more. We have a hearing today and I think we should be uh, as... Dámy a pánové, můžeme zahájit naše dopolední slyšení. Měli bychom si pospíšit, protože nás čeká mnoho práce. Máme zde návrh pořadu jednání a já bych vám ráda oznámila, že bod číslo 8 nebudeme projednávat. Tato zpráva bude možná projednávána na příštím zasedání. Je to kulturní aspekt vnější činnosti EU, protože zpravodajka potřebuje ještě trochu času. Každopádně na to nespěcháme, protože zaprvé nemáme ani financování na tuto vnější e, službu. A bude lepší, když budeme mít více času na to, abychom projednali záležitosti, které souvisejí s touto zprávou paní Scháke. Kromě toho budeme mít k dispozici více jazykových verzí této zprávy paní Sáke. Takže tímto můžeme schválit pořad jednání. Ano, dobrá. Takže návrh pořadu jednání je schválen. A jako sdělení předsedajícího bych vám ráda oznámila, že toto zasedání bude vysíláno na internetu a kromě toho máme litevštinu, lotyštinu, malčtinu. Během dnešního dopoledne se chtěl dostavit také polský ministr sportu. Já si myslím, že je to úžasné, protože dnes dopoledne se bude Rada ministrů právě tímto tématem sportem zabývat. Takže by bylo dobré, kdyby zde tedy byl mezi námi zástupce přes příštího předsednictví a mohl by si rovnou z naší schůze odnést několik podnětů. Pokud se nedostaví, tak ho zdravím, zatím jsem ho totiž neviděla a nyní bych chtěla požádat všechny kolegyně a kolegy, aby udělali to, co zatím neučinili, totiž aby zvolili cenu Lux. Já vás prosím, abyste eh, nejenom volili sami, ale abyste přemluvili nejméně pět vašich kolegů, aby rovněž šlo volit tuto cenu. Protože právě to, zda tato cena bude existovat i nadále, závisí na nás. Pokud nebudeme volit, pokud s tím budou problémy, tak kolegové kteří jsou proti této ceně, samozřejmě eh, to pouze uvítají. Chci říct, že jsem byla včera v Níchově v neděli v Berlíně a chci říct, že v těchto obou městech po tři dny tyto skvělé berny běžely ve velice krásných starých kinech. Byla to opravdu skvělý zážitek a byli tam lidé, kteří neměli doposud nic dočinění s Evropským parlamentem, ale kterým se to velice líbilo, že zde máme tuto myšlenku těch titulků a že tímto způsobem chceme lépe nebo přispět k lepšímu rozšíření evropských filmů. Někteří říkají, že to je pouze kapka v moři, ale ona je to kapka a je to lepší než vůbec nic. Takže ještě jednou vás prosím, Všichni, kdo jste tady v sále, volte film a přemluvte pět vašich kolegů, aby také šli volit. Tedy ještě jednou moc vás prosím, nenechte mě na holičkách, já si připadám jako žebrák, ale vlastně z toho vůbec nic nemám, jenom se snažím tady propagovat opravdu výbornou věc. Takže prosím i kolegy, kteří zde sedí za předsednickým stolem, oni také ještě nevolili, ty také ne. Lotár volil. Tak to je opravdu výborné. A jednak vám chci říci, že příští týden v úterý ve Štrasburku bude v parlamentu divadelní, divadelní představení, to nesouvisí s těmi cenami Lux. Eh, bude tam festival veřejného divadla ve Strasburku a oni budou vystupovat v úterý ve 13 hodin v kafeterii. Jsou to mladí lidé, žáci a studenti, kteří eh, tímto způsobem se podílí na tomto festivalu a kteří nás poctí svou přítomností v úterý ve 13 hodin ve Štrasburku. Dostanete ještě pozvánku a já vás prosím, abyste tam zašli a podívali se na to a zatleskali jim. A než začneme s pořadem jednání, tak chci říci, že dnešním naším tématem je tedy sport. A je to velice důležité, protože vedle mě sedí člověk, který se tímto tématem zabývá již celá léta, velice dobře se vyzná v této tematice, velice dobře nám radí. Je to Jürgen Ditat, a musím říct, že je to jeho poslední schůze zde s námi. Je to opravdu smutné, protože když člověk strází takto dobré spolupracovníky, on samozřejmě neodchází, ani ho nevyhodili, ne. On si eh, byl povýšen. Musíte si uvědomit, že u nás eh, v parlamentu vždy dochází k určité rotaci. Ale chci říct, že je nám to opravdu velice líto, že odchází, protože pro nás učinil mnohé právě v oblasti sportu, ale já si nejsem jistá, jestli tě budeme moci doopravdy nahradit. Tady nechci mít nic proti tvému následovníkovi, ale ono je to opravdu obtížná tematika a ty si svou práci odváděl opravdu skvěle byl jsi zde ještě dříve, než já jsem byla předsedkyní tohoto výboru a chtěla bych ještě jednou ve, vše, ve jménu všech členů výboru srdečně poděkovat Jürgenu Dieterovi a myslím, že bychom mu měli opravdu zatleskat. A nyní se dostáváme k naší vlastní práci. Dnes budeme muset hlasovat, je to opravdu důležité hlasování, Švýcarsko, které je nám tak příznivě nakloněné, které leží uprostřed Evropské unie, ale stále ještě nevstoupilo do EU. S námi ovšem v celé řadě věcí spolupracuje. A máme zde program Mládež v akci, a také program celoživotního učení a Švýcarsko se chce na těchto programech účastnit. Dobře víte, že to není zadarmo, kdy vydáváme k dispozici veškeré naše nástroje. Švýcarsko všude nalezne otevřené dveře, ale musí za to zaplatit. Stejně tak, jako my všichni platíme za účast na tomto programu, protože jsme členy Evropské unie a přispíváme do rozpočtu, ze kterého je financován tento program. Takže samozřejmě Švýcarsko také musí převzít eh, část svého financování a my nyní musíme tedy s tím souhlasit podle článku 218 odstavec 6 Lisabonské smlouvy. Rada je povinna se nás zeptat na to, zda souhlasíme s tím, že se Švýcarsko chce účastnit na těchto programech. My jsme velice rádi, že se Švýcarsko chce zapojit. Myslíme si, že pro švýcarské mladé lidi je to stejně důležité jako pro naše a doufáme, že tímto způsobem někdy, švý... někdy Švýcarsko v jistý okamžik postupně se přiblíží k Unii až tak, že do ní vstoupí. A nyní se dostáváme k vlastnímu hlasování. V podstatě se jedná pouze o jedno hlasování, takže nepotřebujeme hlasovací karty. Já doufám, že to nebude tak složité. Kdo je pro, aby se Švýcarsko účastnilo na tomto programu? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se někdo? Zdržel se někdo? Nikdo se nezdržel. Bylo to tedy jednohlasně přijato. My vítáme Švýcarsko v těchto programech. A nyní, vážení kolegové a vážené kolegyně, nyní se dostáváme ke slyšení o budoucnosti evropské politiky v oblasti sportu. Velice pěkný název. Jistě si všichni vzpomínáte, že před velice nedávnou dobou jsme zde měli studii, která se týkala témata evropské sportovní politiky a tomu, jakým způsobem se mění naše situace po eh, Lisabonské smlouvě, jaké máme nové možnosti. Ta studie bohužel ovšem nás přivedla zpět na zem do reality, protože se zjistilo, že nemáme zase až tolik nových možností po nové smlouvě. Již dříve, než existovala Lisabonská smlouva, tak jsme měli Evropský rok výchovy pomocí sportu. Bylo to velice úspěšné, dosáhli jsme mnoho dobrých výsledků osvědčené praktiky z tohoto roku využíváme, nebo bychom měli využívat eh, dodnes. Máme Bílou knihu komise a eh, náš bývalý kolega se na tom podílel. Máme rozpočtovou položku, která je určena pro podporu opatření v oblasti sportu. Během poslední schůze, když nám byla představena tato studie, tak jsme viděli, že tedy bohužel ten článek eh, ve smlouvě nás tolik nepodpoří, pokud bychom chtěli zavést opatření, o která nás sportovní svět prosí. Tohoto roku jsme měli na začátku léta dotaz, který jsme dali radě a komisi a týkalo se to agentů hráčů. Má pocit, že ten dotaz nebyl zodpovězen. Ne uspokojivě. Rozhodně tedy ne uspokojivě, takže doufám, že nás možná o tom pan Polgert ještě dnes spraví. Myslím si, že my jsme měli o velká očekávání, která se pojila s tímto stánkem a postupně jsme zklamáváni. Paní Vasiliu nám během poslední schůze vysvětlila, my jsme to pochopili, že do dalšího programovacího období není možné předložit nový sportovní program, protože chybí finance. My jsme to sice pochopili, ale stejně nás to velmi zklamalo. I přesto doufáme, že i když nebudeme mít do roku 2013 žádný program, že se budou realizovat opatření, která půjdou za to, co bylo doposud možné. Chci ovšem poukázat na to, že si nejsem jistá, zda budeme mít vůbec po roce 2013 eh, promiňte, veškeré programy, které jsme doposud měli, pokud my o to nebudeme bojovat. Protože to, co nyní zažíváme dnes v těch rozpočtových diskuzích, tak musím podotknout pouze, že je velice zvláštní, na jakou stranu se postavily některé země v Evropské unii. A já doufám, že se jim nepodaří dosáhnout svého cíle, totiž zredukovat Evropskou unii na minimum. A já doufám, že ostatní země v tom nepodpoří. My budeme muset bojovat. Budeme muset bojovat proto, aby o, tedy o ten sportovní program, ale pozor, nejen o ten, a také o náš kulturní program. Všechno je ohroženo. Takže musíme na to myslet již nyní dnes, jak říkám, Rada ministrů se bude věnovat otázkám sportu, takže já vidím jakousi svíčku ve tmách a doufám, že tedy zástupci v radě, v Koreperu a další činitele, kteří rozhodují nějakým způsobem, si uvědomí, že potřebujeme sportovní politiku. A chci říci, že v tomto světle bychom se měli snažit dnes dopoledne dodat jakýsi input radě ministrů. Proto tedy jsme zvolili dnešní den pro toto slyšení. a zde vítám naše experty. Máme zde samozřejmě zástupce komise Gregoryho Paulgera, který je z, z ředitelství EAC, které odpovídá za sport. Jsme velice rádi, že zde máme z Evropského olympijského výboru pana předsedu Patrika Hikeje, pak zde máme z UEFy hm, pana Williama Gajarda, což je poradce prezidenta UEFI Michela Platiniho, pak zde máme pana Mogense Kirkebyho z Mezinárodní sportovní a kulturní asociace, je to předseda. Pak zde máme pana Michela Mám pocit, že to paní, paní Michel, říká paní předsedkyně, paní Michel, je, paní předsedkyně se omlouvá, není to žena, je to pan, je to pan Michel Koluči z Tilburgské univerzity. Já všechny vítám. Je to ten Mikel Koluči, říká paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že zavítali mezi nás a navrhla bych, abychom postupovali tímto způsobem. Nejdříve si vyslechneme pana Paulgera z komise a potom dáme slovo našim expertům. Potom si vyslechneme názory, a otázky našich kolegů a potom předáme slovo ještě jednou komisi a expertům, aby zodpověděli dotazy. A pak bychom možná poprosili i belgické předsednictví, aby se vyjádřilo k tomuto tématu, protože eh, ono by mělo tedy dnes odpoledne potom jít velice dobře vybaveno informacemi z naší strany do schůze, která se bude konat dnešní odpoledne. Takže samozřejmě já budu muset i dávat pozor na to, zda dodržujete svou řečnickou dobu. A nyní již předávám slovo panu Paulgerovi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A všem přeji dobrý den. Nejprve bych chtěl říci, že je mi obrovským potěšením vystupovat před vaším výborem v mé nové funkci jako ředitel um, generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Došlo k eh, ratifikaci Lisabonské smlouvy a eh, smlouva nám dává určité kompetence týkající se sportu. Jedná se o podpůrné kompetence, pomocí kterých máme prosazovat sport. My také můžeme sportovnímu sektoru přidat, eh, přinést přidanou hodnotu. Toto je také samozřejmě odkaz na EU 2020 můžeme také lépe prosazovat sport na evropské úrovni. Toto bude tedy první krok v implementaci eh, nových ustanovení. Komise brzy přijme sdělení, které se bude týkat rozvoje evropské dimenze sportu. Bude sem spadat celá řada konkrétních eh, činností. Toto sdělení bude předáno vašemu parlamentu, ale také radě ministrů. Co se týče podstaty tohoto sdělení, zvláště zdůrazní přínos sportu k strategii EU 2020, k trvalé udržitelnému růstu, boje proti nezaměstnanosti a podpoře sociální soudržnosti. Hlavní myšlenka tohoto sdělení je rozvíjet evropskou dimenzi ve sportu. Zároveň samozřejmě také musíme brát v úvahu specifickou povahu sportu. Sdělení bude vyžadovat úzkou spolupráci, zvláště s členskými státy, Evropským parlamentem a samozřejmě také sportovním hnutím. Sdělení bude navazovat na Bílou knihu o sportu z roku 2007 a specifické činnosti, které zde začleníme, budou zvláště odrážet myšlenky, které vyjádřily zainteresované strany budou samozřejmě také plně respektovat smlouvu. E, tato nová agenda bude podporovat a doplňovat činnosti na národní úrovni v případě, že evropská e, úroveň může představovat nějakou přidanou hodnotu. Takže budeme se zabývat e, nadnárodními výzvami, ve kterých, ke kterým dochází ve sportu. Také to přispěje k celkové strategii 2020. Budeme se snažit podporovat e, činnosti členských států a doplňovat je. V případě, že to bude vhodné, budeme posilovat, posilovat znalostní základnu o sportu v Evropské unii. Poskytneme platformu pro dialog mezi zainteresovanými stranami. Budeme podporovat rozvoj evropských sítí v oblasti sportu a také přispějeme k šíření znalostí o evropském, evropských zákonech, které upravují eh, sport. Takže toto je ta přidaná hodnota. Sdělení se zvláště bude týkat oblastí jako sociální začlenění v a prostřednictvím sportu. To se týká také sportu pro um, handicapované lidi a ženy, Budeme zdůrazňovat sport jako nástroj pro sociální inkluzi migrantů například. Dále se zde objeví otázka dvojí profese pro mladé atlety na vysoké úrovni. Budeme se snažit eh, začlenit kvalifikace ve sportu do evropské sítě kvalifikace. To bude také jeden z našich eh, témat. Dalším tématem bude eh, fyzická aktivita podporující zdraví. Eh, to se týká pracovní eh, populace. Dalším tématem bude boj proti dopingu. Musíme usilovat o fyzické i morální zdraví sportovců. Souvisí to také eh, s financováním, trvalé udržitelné financování sportu, včetně otázek jako sázky a prodej společných mediálních práv. Dále budem, se to budeme zabývat podporou sportovních zařízení prostřednictvím evropských fondů, podporou dobré zprávy ve sportu, pravidly eh, sportovní, pro sportovní agenty a začleníme sem také evropský sociální dialog ve sportovním sektoru. Příští rok bude Evropský rok dobrovolnictví, takže se budeme zabývat také dobrovolnictvím ve sportovním sektoru. Toto sdělení tedy pokryje celou řadu oblastí, neboť sport vlastně pokrývá velké množství oblastí. My se těšíme na indikace Evropského parlamentu, které se budou týkat priorit spadající do eh, sportovní oblasti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you, Mr. Polger. Děkuji, pane Polgre. Polgře. Nyní přejdeme dále a předám slovo panu Patriku Hikejovi, předseda Evropského olympijského výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení, člen, vážení paní europoslanci, vážení kolegové, milí přátelé, dámy a pánové. Je mi obrovským potěšením, že se dnes můžu účastnit tohoto slyšení, které je organizováno Evropským parlamentem a týká se budoucnosti evropské sportovní politiky. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste mi poskytli tuto příležitost. Já zde dnes mluvím jako předseda Evropského olympijského výboru, ale jsem také eh, předsedou olympijského výboru Irska a členem Mezinárodního olympijského výboru. Celý život jsem se sportem zabýval na všech úrovních, od té nejnižší až po špičkovou úroveň a na místní, ale také mezinárodní úrovni. Jako předseda Evropského olympijského výboru máme vlastně dva vzájemně se doplňující přístupy ke sportu. Ty zajímají Evropský parlament a také Evropskou unii. Evropský olympijský výbor, kdo jsme? Chtěl bych vám nejprve říct několik slov o EOC. EOC bylo za, založeno v roce 1975 a tato organizace dnes představuje 49 národních olympijských výrobů Evropy. Také organizujeme naše vlastní sportovní události, Evropský festival mladých lidí, zimní i letní olympijské hry pro e, členy ze 49 členských zemí. Takže toto jsou velmi úspěšné sportovní události pro celou Evropu. Já bych chtěl parlamentu poděkovat za finanční podporu, která byla poskytnuta eh, hrám ve Finsku v roce 2009 v Tampere a v Liberci um, toto je výborný příklad partnerství a spolupráce mezi olympijským hnutím a Evropskou unii. Je to také úžasný způsob, jak podporovat sport v Evropě. Když se bavíme o vztahu s Evropskou unii, EOC od února roku 2009 má stále zastoupení v Bruselu a naše hlavní ředitelství se nachází v Římě kromě svého oficiálního jména eh, tato organizace zastupuje zájmy EOC, eh, e ale také ostatních sportovních organizací z Evropské unie. Hlavním cílem tohoto orgánu je představovat své partnery a navazovat vztahy s Evropskou unii. Hlavním cílem od, svého, od jeho založení bylo přispět k evropské sportovní politice, která již nyní existuje téměř desetiletí. Odkaz eh, na sport v, evropské, v, v Lisabonské smlouvě je pravda, že až do roku 2009, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, eh, jsme se sportem příliš nezabývali. Odkaz eh, na sport v evropských smlouvách eh, byl podporován všemi sportovními organizacemi. My jsme podporovali odkaz na sport také v nové Lisabonské smlouvě, když byla v říjnu 2007 přijata hlavami států, krátce poté, co došlo k publikaci Bílé knihy o sportu. Já si vzpomínám na kampaň Evropské komise, která se nazývala Evropská unie a sport. Odkaz na sport v Lisabonské smlouvě spolu s Bílou knihou o sportu – způsobil to, že v ve sportovním hnutí se hodně očekávalo od těchto iniciativ. Právě proto my jsme byli již od začátku připraveni přispět k této nové evropské kompetenci v sportovním sektoru. V listopadu 2008 v Biaricu jsme vyjádřili náš názor na sport. Tvrdili jsme, že sportovní organizace musí spolupracovat na evropské úrovni, musí se zabývat eh, společnými výzvami, jako je například nelegální sázky a ochrana mladých atletů a ochrana nezletilých přicházejících do Evropy. Vzhledem ke specifické povaze sportu ehm, to bylo také vždy stále se vracejícím argumentem. Vždy jsme měli výborné vztahy s panem komisařem. A v lednu 2010 jsme zde měli společný postoj k Lisabonské smlouvě, to je, to je velice důležité. Já bych eh, chtěl krátce připomenout důležité elementy dokumentu, který máte k dispozici. To, to specifikum sportu by mělo být jakýmsi klíčovým bodem nové evropské sportovní politiky. V minulosti um, byla sportovní politika orientována zejména na judikaturu ESD. No i sportovní právní rámec, který máme v Lisabonu, musí umožnit, nebo by měl umožnit institucím jak si vyjít z té pouhé litery zákona. Tam je důležitá ta realizace. Jakým způsobem budeme implementovat novou kompetenci Evropské unie? Já si myslím, že ta specifická povaha sportu je opravdu něco zvláštního, výjimečného. Máme zde závěr Evropské rady z prosince 2008, kde je e, napsáno, že Evropská unie bude zohledňovat specifikum sportu nad ekonomickou dimenzi. Samozřejmě vy mi jistě řeknete, že to nemá právně závazný charakter, ale tím instituce, parlament, komise a rada mají dostatek materiálu k tomu, aby mohli pokračovat dál, aby mohli eh, zásady článku 165 implementovat. Evropská unie by měla podpořit nezávislost sportovních svazů, měla by podpořit právo na sebeurčení těchto sportovních organizací. Lisabonská smlouva by měla být využita k tomu, abychom stabilizovali celosvětovou sportovní strukturu a dále ji rozvíjeli. Lisabonská smlouva umožňuje lepší mainstreaming sportu do dalších programů. Ten nový sportovní vzdělávací program například je možný právě kvůli Lisabonu a já to podporuji. Trochu si dělám obavy, když se podívám na poslední prohlášení Evropské komise, protože to vypadá, že oni, ona komise není dostatečně ambiciozní, vypadá to jako krok zpět. Evropský sportovní program by měla být hlavní iniciativa, hlavní opatření, jak podporovat sport. A Evropská unie by k tomu měla přistoupit co nejrychleji. Já dobře vím, že z finančního paní předsedkyně přerušuje, promiňte, my máme pouze pět minut na řečníka, vy jste hovořil deset minut. Ještě krátce, Já tedy doufám, že dojde k tomu, že se celá věc nějakým způsobem upraví a dodělá. Děkuji. A nyní pan William Gajar. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení europoslanci. Nejprve bych vám chtěl poděkovat. Je mi velkou ctí, že jsem byl pozván před eh, tento výbor, kde budu mluvit jménem UEFI a ETS, což je Evropské sdružení kolektivních sportů. Je tak trochu paradoxem, že když se bavíme o evropské sportovní politice a sport se poprvé stává vysloveně kompetencí evropských institucí, zapomínáme zmínit, čím je vlastně sport specifický na našem kontinentě a v Evropské unii. Jedná se o evropský sportovní model. Proč je důležité, aby byl evropský sportovní model uznán a aby byl také schválen evropskými institucemi? Odpověď je zároveň jednoduchá a složitá. Je jednoduchá, protože se jedná o model, který je solidární a také reprezentativní. Ta odpověď ale zároveň je komplexní, protože v sobě zároveň zahrnuje všechny niance a křehkou rovnováhu, díky které je evropský sport eh, jedinečný. Solidární a reprezentativní. To jsou dvě hlavní charakteristiky evropského sportovního modelu. Evropský sport je celek. Schematicky jej často představujeme jako pyramidu, jehož základ, eh, jejíž základ představují desítky milionů mm, sportovců, kteří vytvářejí právě tu, to bohatství a rozmanitost našeho hnutí. Eh, různé úrovně této pyramidy potom představují místní, regionální a národní stupně, kolem kterých se vytváří sport eh, širokých mas, tedy sport milovníků, náš sport, sport našich dětí. Čím více vystupujeme nahoru v této pyramidě, tím více se sport rozrůzňuje, specializuje a tím více jsou soutěže strukturované a členěné. Sport se stává stále soutěživější a stále méně společenský. Láska ke sportu zde ustupuje profesionalitě a záliba se stává kariérou. V, kolektivních sportech se na všech úrovních kluby uh, eh, združují do lig, které jsou zastřešovány na národní úrovni federacemi nebo asociacemi, jejichž řídící orgány jsou na všech úrovních voleny demokraticky. Ve všech sportech, sportech profesionální elita představuje méně než 1% všech lidí, kteří praktikují daný sport. Ovšem díky finanční solidaritě, která je základním kamenem evropského sportovního modelu, tato malá elita eh, pomáhá k přežití také zbytku sportovního hnutí. Tato solidarita je vertikální na národní úrovni a Profesionální sektor v každé mm, federaci zásobuje také ten základní sport. Tato solidarita je ale také horizontální na evropské úrovni. Například ve fotbalu UEFA, Evropská konfederace, poskytuje finanční prostředky 53 národním federacím. To znamená, že ti nejbohatší eh, financují ty méně bohaté. Evropský sportovní model je také systém, který umožňuje mobilitu překračující dělící linii mezi um, amatérským a profesionálním sportem. Nemáme zde uzavřené ligy. Díky eh, tomuto systému můžeme stále procházet touto hierarchií na všech úrovních v této pyramidě. Ve fotbalu, ale také v jiných kolektivních sportech je pouze málo sportů, které se účastnily pouze jedné divize nebo které měly ve své historii pouze jediný status. Jak zdůraznil předseda UEFA pan Michel Platini eh, tento rok zde v Bruselu, Evropský sportovní model je celek. Je založen na solidaritě a hierarchické mobilitě. Je jedinečný a hluboce evropský. Někteří lidé by možná mohli mít tendenci být egoističtí a zničit tuto solidaritu. Profesionální sport um, tak někdy činí. Musíme ovšem odolat této této snaze, neboť eh, by to ohrozilo naši sociální strukturu, budoucnost našeho, našich mladých lidí a naši evropskou identitu. Váš výbor, jehož kompetence přesahují oblast sportu, má možnost, která je jedinečná a možná se nebude nikdy opakovat. Máte možnost podpořit evropský sportovní model jako významnou součást našich kulturních hodnot a eh, já vám vyzývám, abyste využili této příležitosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám také za to, že jste dodržel těch vyčleněných pět minut. Ale obsah byl samozřejmě také kvalitní. International Sport and Culture Association, máte slovo. Thank you very much for the invitation. I know I have five minutes, so I'll go straight to the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 bych chtěl trochu popsat eh, nebo polemizovat s tím, co jsem řekl předtím, protože vy jste již eh, viděli, jakým způsobem by se měl změnit aktuální model. Každopádně základ pyramidy se během posledních dvou desítek let změnil. V současné době máme několik základních pilířů. Já se nebudu pouštět do detailů, ale musíme zmínit finanční rámec, marketing, eh, smlouvy a tak dále. Takže abych hovořil o těchto záležitostech, finanční solidarita se chápe tak, jako by elitní sport přenášel eh, finance do základů pyramidy, ale spíše dochází k opaku, protože mnoho organizací kvůli tomu, jak jsou vlastně organizovány a kvůli tomu, že elita má větší náklady, tak eh, ten finanční tok jde spíše k té elitě. Kromě toho elita podporuje eh, základní sport, protože eh, způsobuje to, že více lidí začíná sportovat, ale nemáme žádné důkazy toho, že by špičkoví sportovci či známí lidé nějakým způsobem podporovali sport a způsobili to, že někteří lidé tedy sportují více. Možná výjimky jsou některé sportovní akce a některé osobnosti ve sportu. Můžeme se podívat nyní na další slide. Já se omlouvám, protože jsem přinesl eh, dokument, abych eh, trochu ilustroval svá slova. Přinesl jsem vám pět plišových medvídků, abych vám trochu ilustroval tuto situaci. Takže máme zde pět medvídků, každý představuje 100 milionů Evropanů. Máme 40 aktivních, sportovců 60%, kteří jsou méně aktivní ve sportu. Takže z tohoto důvodu je situace nebezpečná. Nedostatek sportu je čtvrtou příčinou úmrtí v Evropě. Takže naším společným úkolem by mělo být to, aby ti neaktivní občané se stali aktivními, aby začali sportovat, aby ještě 100 milionů lidí začalo sportovat v Evropě. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Mohl byste být učitelem, protože máte zajímavé pomůcky. Děkuji vám. Nyní přejdeme dále. Předám slovo panu Mikele Kolučimu z Tilburg University. Je zde profesorem mezinárodního a evropského sportovního práva. Já se omlouvám, já jsem nepřinesl žádné plišové medvídky, ale přines, přivedl jsem si sebou studenty z celé Evropy. Abychom mohli mluvit a snít o budoucí evropské sportovní politice, měli bychom si položit některé základní otázky. První z těchto otázek je velice jednoduchá a velice všeobecná. Kdo má dělat co? Nebo kdo může dělat co? Odpovědi jsou ve smlouvě. Jsou ve smlouvě. V článku 165 jaká je správná úroveň evropské účasti ve sportovním sektoru. I v tomto případě máme odpověď ve smlouvě. Koordinace, podpora, co to znamená? Jednoduše to znamená, že řízení ve sportu je stále ještě hlavní odpovědností členských států na jedné straně a sportovních federací na druhé straně. důležitá otázka, kterou bychom si také dnes měli klást, je, co se ptají a co se mohou ptát um, zainteresované strany ve sportu Evropské unie, nebo o co mohou žádat Evropskou unii. My víme, že žádají dvě hlavní věci. Právní jistotu a uznání specifičnosti já jako právník pochybuji o existenci právní jistoty. A to jsem právník. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že když existují nějaké právní předpisy, musí být také implementovány proto, aby mohly být vykládány. A kdo může vykládat dané právo? Michele Kolucci ne. Vy? Ne. Evropská komise? Ne. Je to soudní dvůr. A co znamená specifičnost sportu? Můžete mi říct nějakou definici, jedinou definici specifičnosti? Ne, nemůžete. A mimochodem, první, člo, první instituce, která definovala specifičnost sportu, byla Evropská komise ve své bílé knize o sportu. Poté došlo například k soudnímu rozhodnutí Meka Medina, ovšem první definice specifičnosti se objevila v Bílé knize o sportu Evropské komise. Poté se o tom mluvilo v Lisabonské smlouvě, poté co vstoupila v platnost, eh, zde máme evropské hnutí, ligy, atlety, Všichni ti poskytují své vlastní definice specifičnosti sportu. A já vám ještě jednou opakuji, co to znamená. Já jsem také jedinečný, specifický, dokonce i vy, vy všichni jste specifičtí. Jaký je potenciál evropské akce v této oblasti? Vím, že již eh, zástupce Evropské komise poskytl odpověď na tuto otázku, ale paní předsedkyně, pokud dovolíte, chtěl bych říci, že já nezdílím tento pocit eh, zklamání, o kterém jste, jste zmiňovala na začátku vašeho proslovu. A proč? Protože vlastně smlouva nám dává něco více. Dává nám něco více, co se týče sportu. Smlouva se dnes explicitně zmiňuje o sportu, který jde dále než je jeho ekonomická dimenze. Já jsem si také připravil několik slajdů, abyste si mohli udělat představu a díky tomu nikdy nezapomenete mé jméno a nezapomenete ani na moji tvář. Takže jaké je pole působnosti smlouvy? Mluví se zde o profesionálních, ale také amatérských sportovcích. Kdo jsou ti amatérští sportovci? Můžete se definovat. Jediná definice se nachází v, ve FIFA. Je to člověk, který sportuje pro zábavu. Pro zábavu. Snaží se mít snaží se bavit se a v takovém případě se kvalifikujete na amatérského sportovce. Evropské instituce by se měly soustředit nyní na amatérské sportovce a ne jenom na profesionální sportovce. Nyní se dostávám k dalšímu slajdu a konkrétně k mým konkrétním návrhům. Evropská e, smlouva nám dává možnost koordinovat a podporovat e, sport. Jak můžete ale něco koordinovat? Jak já vás můžu koordinovat, když neznám va, váš kontext, vaše znalosti a schopnosti a tak dále? Evropská unie může koordinovat sportovní hnutí pouze v případě, že budeme mít něco, co nazvu observatoří Evropské unie, nebo to můžete nazývat agentura, nebo jakkoliv jinak. A ta bude mít tři hlavní cíle. Za prvé, zhromažďovat informace. A to ze všech jednotlivých členských států, ze všech federací. Co potřebuje um, amatérský sportovec v Belgii, nemusí být to stejné, co potřebuje takový sportovec například v Dánsku. Fotbalová federace v Itálii může zasáhnout proti dopingu, ale to nemusí být efektivní například ve Švédsku. Takže my musíme zhromažďovat informace, snažit se nalézt efektivní způsob jednání a zároveň se musíme snažit eh, hledat osvědčené postupy. A já vám dám ještě jeden návrh, ne jako právník, ale jako Erasmus já jsem byl a jsem studentem Erasmus, jsem na to hrdý a mám zde také celou řadu studentů Erasmus sebou. Co bylo naším úspěchem? Úspěchem byl program Erasmus. Zúčastnili se ho tisíce studentů, kteří cestovali do různých zemí. A proč bychom neměli zvážit tu stejnou věc v oblasti sportu? Mohlo by se to týkat atletů, tedy lidí, kteří hrají nebo vykonávají sporty pro zábavu. Mohli by cestovat do jiné země. Měli bychom se zamyslet také nad, do, nad dobrovolnictvím v rámci této oblasti. Měli bychom přemýšlet o organizaci událostí. A toto není nové. Toto se nacházelo již v závěrech předsednictví v roce 1984. Já opravdu věřím, že Evropská unie a její hodnoty jsou důležité a já si myslím, že sport by měl být také považován za významný nástroj, který má Evropská unie k dispozici. Takže já vám děkuji a děkuji také mým studentům, kteří se dostavili na toto slyšení. Děkuji. Grazie, signor Calucci. Děkuji, pane Kolucci. Já jsem vyjádřila své zklamání, ale věřte mi, já zde pracuji již 21 let. A stále jsem optimistická. Začala jsem tady pracovat v polovině 90. let a v té době bylo naším cílem dostat sport do smluv. Trvalo nám to sice, ale nakonec se tak stalo. Takže můžu říci, že nejsem nějak frustrovaná. Můžu ale říci, že můžeme být zklamáni, když vidíme, jaká je realita a když víme, co právně můžeme v oblasti sportu dělat. Když to využijeme ale jako nástroj, můžeme samozřejmě učinit hodně, ale musíme mít také tu vůli a to je problém. Nejedná se to pouze komise, ale také všech ostatních zainteresovaných stran v Nizozemsku, Německu, kdekoliv. Takže já vám ještě jednou děkuji a nyní přejdeme k otázkám a komentářům ze strany, eh, člen, ze, ze strany europoslanců. Jako první paní Boskurt, děkuji paní předsedkyně. Mám otázku, kterou chci položit komisi panu Paulu Gerovi. Týká se to antidopingové politiky. Je to také v podstatě součást sdělení komise. V, tom, v té antidopingové oblasti nedošlo k žádným zásadním změnám. Například nemáme zde dohodu s Kanadou o ochraně evropských atletů. Kanada i nadále dostává údaje o těchto atletech, aniž bychom měli záruky, které se týkají ochrany údajů a i nadále nemáme záruku, že tyto údaje nejsou předávány třetím stranám. E, existuje pracovní skupina, která by se tím měla zabývat, ale chci se zeptat, jste v koordinaci s členskými státy a jakým způsobem se to koordinuje s evropským právem? Chci se zeptat komise, jakou hraji hraje komise v oblasti přepracování antidopingového kodexu a jakým způsobem můžou mít více ostatní orgány více vlivu na spolupráci s vládou a jakým způsobem chce komise zaručit kontinuitu s vádou? Jakým způsobem chce komise řešit porušování evropského práva, eh, ke kterému dochází pomocí kodexu VADA. My ještě chceme samozřejmě sport bez dopinku, ale jde o to dodržovat základní zpráva. Děkuji a nyní pan Fisas. Děkuji, paní předsedkyně. A já bych chtěl také pogratulovat všem zpravodajům protože si myslím, že hovořili o zajímavých věcech. Řekl bych panu Hikemu, že jsem měl to potěšení seznámit se s nimi, když on si o mě nepamatuje. Já jsem byl místo předsedou španělského olympijského výboru. Na některé otázky jste mi již sami odpověděli, ale myslím si, že zde panuje určitý právní rozpor v tom, co říká článek 165 smlouvy, který hovoří zvláště o tom základním sportu. A já si myslím, že je to ta typická sportovní činnost, kterou by měly organizovat státy nebo evropské regiony. Já, když hovořím s různými eh, sportovními funkcionáři, tak oni nehovoří o tomto tématu. Oni by chtěli, aby zde existovala koordinace ze strany komise. Protože to je pro ně důležité. Tato koordinační práce je pro mě základní, kde například mohou to být sportovní agenti, to řekla již paní předsedkyně, tam nemáme žádnou reakci, dále sázky, volný pohyb hráčů, například uznávání titulů trenérů, e, práva na sportovní přenosy, tedy společnou legislativu e, v různých evropských tématech také boj proti dopingu, netoleranci, diskriminaci. Takže je zde řada témat, která, která možná nejsou zahrnuta do článku 165, ale mohli bychom hledat mezi dalšími kompetencemi Evropské unie, mohli bychom hledat v jiných článcích, abychom to všechno skoordinovali. A také si myslím, že by bylo důležité učinit nějaké gesto, které by ukázalo, že Evropa je jednotná prostřednictvím sportu. Zde bych chtěl připomenout ten eh, úspěch, který mělo evropské mužstvo Teen v Ryder Cupu. Dokonce i ti, kteří předtím eh, se o, o golf nezajímali, tak s velkým zájmem sledovali to, tento zápas golfových hráčů z Evropy proti Američanům. Proč například bychom nemohli pokračovat takové iniciativě typu Ryder Cup. To by mohlo učinit více pro Evropu. A na závěr bych chtěl říci, že musíme být stateční. Naše předsedkyně řekla, že máme jisté právní limity, ale já spíš bych byl proto, abychom překročili tyto limity, aby nás potom za to e, třeba hubovali, ale abychom nesklamali očekávání sportu e, pod záminkou peněz. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Uh, Nejprve bych chtěl poděkovat všem řečníkům. Je důležité, že se zde bavíme dnes o této budoucí evropské sportovní politice. Zároveň bych chtěl ale říci, že někteří lidé jsou skeptičtí. Pan Hickey se zmiňoval o tom, že existuje nebezpečí, že toto bude považováno pouze za bla, bla, bla a že nebudeme mm, vlastně poslouchat všechny ty eh, body, které komise zmíní ve svém eh, sdělení. Takže existuje toto nebezpečí. Je možné, že ve skutečnosti nebude nic uděláno nakonec. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit na několik témat, měli bychom je pokrýt a pokrýt je dobře. Důležitý je cíl pana Mogena, tedy um, ehm, Mogense, dosáhnout určitého množství eh, sportovců do roku 2020. Je velmi důležité to, že sport zasahuje do různých oblastí života. A sport může také doplňovat strategii 2020. Za druhé, myslím si, že když se zde dnes bavíme o této problematice, musíme vzít také v úvahu to, že mnohé členské státy se potýkají eh, s různými problémy. Jak se pan Hiky zmiňoval, eh, máme zde velká očekávání a členské státy potom někdy nenalajzají dostatek eh, lidí, kteří by podepsali dané deklarace. To je negativní. Takže doufejme, že na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku příští týden budeme mít dostatek členů, kteří podepíší eh, daný dokument. A za třetí Erasmus, sportovní Erasmus. Před několika měsíci jsem četl článek o této záležitosti. A takže ještě jednou opakuju, důležité je mít pouze několik cílů, zaměřit se na ně a snažit se je vykonat dobře. Milý pane kolego, e, toto úplně nesouvisí s naším výborem. Já se velice striktně stavím proti písemnému prohlášení. Může se to týkat jiných skupin, ale já rozhodně nemám ráda taková kliše, takže prosím nenuďte nás dělat něco, co nechceme dělat. Já pracuji v oblasti sportu velice dlouho, ale toto opravdu nesouvisí s naší práci a není to zase tak důležité. Důležitá je ta práce, kterou tady vykonáváme. A písemné podepisování prohlášení je podle mého názoru plítváním naším časem. Není to nic proti vám, je to pouze všeobecná záležitost. Já jsem pouze chtěla říci, že existuje písemné prohlášení a nepodepsalo ho dostatečné množství členů. V takovém případě nevyšleme ten správný signál, ale udělá to samozřejmě pouze ten, koho to zajímá, kdo bude chtít. Děkuji. Ještě jednou, písemná prohlášení nejsou vhodným prostředkem pro poslance, aby provozovali politiku, to říkám zde, říkám to pořád a proto nic nepodepíšu. Pokud vy na to čas máte, tak samozřejmě můžete takováto prohlášení sestavovat. A nyní pan Sorini. Paní předsedkyně, na začátku chci říci, že mě Lisabonská smlouva neinspiruje. Mně jde o vlastní otázku. Ve Finsku a ve skandinávských zemích má stát opravdu důležitou úlohu. Eh, samozřejmě možnosti státu jsou omezené a občanské iniciativy mají velkou úlohu ve Finsku, svazy rovněž, je to silnější role než ve střední a jižní Evropě. Sportovní sektor je možné regulovat pomocí zákonných prostředků. Ve skandinávských zemích je to zejména dobrovolná práce, to jakési lidové hnutí, to sportovní hnutí. A my Nyní máme také rok dobrovolnické činnosti a myslím si, že bychom nyní měli vytvořit předpoklad pro to, aby dobrovolnictví bylo ještě více uznáváno. A proto se ptám, jak dobře zná komise rozdíly mezi členskými státy v oblasti sportu a otázek, ke které, ke které se k tomu pojí, jakým způsobem jsou tyto uznáva, rozdíly uznávány a respektovány? A jakým způsobem chce komise podpořit dobrovolnickou činnost na evropské úrovni? Kiitoksia puheenjohtaja. Jatketaan samalla kielellä, mikä alkaa tässä tulemaan tutuksi. Chci navázat na svého kolegu, který nastolil eh, jedno téma, a ono se to zmínilo již v několika vystoupeních, článek 165 Lisabonské smlouvy. Opravdu je tomu tak, že tento článek je značně nejasný, co se týká specifičnosti sportu. A bylo by vhodné, kdybychom to co nejdříve nějak napravili, vyřešili. Komise posud tvrdila, že situaci prověřuje od případu k případu, ale to není dostatečné opatření když hovoříme o sportu a právní jistotě v této oblasti. Nyní by bylo vhodné, kdybychom našli nějakou přesnější definici, nějaké politické rozhodnutí pro to, aby se to vyjasnilo. Například by bylo dobré, kdyby rada přijala některé, nějaké závěry o tom, jak je třeba vykládat tento článek. Chci se tedy zeptat, jaké komi- opatření chce komise přijmout proto, aby bychom upřesnili tuto definici pomocí politických rozhodnutí. A druhá otázka, chci se zeptat komise, proč stále ještě nezveřejnila konkrétní opatření pro sport, stále se na to čeká. Poslední informace jsou ty, že komise chce pozastavit přípravy pro oblast sportu do roku 2012 2013 Já si myslím, že to je nepřijatelné se nyní, když se nám téměř podařilo dosáhnout právního základu, se toho takto vzdát? Možná by se k tomu mohl krátce vyjádřit pan Gajlár, také k tomu pyramidovému modelu, jak o tom hovořil, že už nefunguje. On je to přece jenom takový základ, který existuje v celé Evropě, například v oblasti odbalu, alespoň z finské zkušenosti vím, že z vrcholu tečou peníze až do těch spodních oblastí. Takže bych se rád zeptal, zda je možné rozšířit tento model UEFI i do dalších sportovních oblastí, aby tento model financování financoval i v jiných sportovních odvětvích. Já si myslím, že to je vhodný model, který by mohl být využíván i v budoucnosti. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že zejména to, co nám řekl pan Paul Gers, teda na začátku o sdělení komise, které má přijít, jasně ukazuje, jak velká široká oblast sport je, čím vším se musíme zabývat. My samozřejmě se potýkáme s problémem, který spočívá v tom, že nemáme peníze na to, abychom realizovali vše, co chceme, abychom měli rozumné sportovní programy, pomocí kterých bychom mohli dosáhnout všechny tyto skvělé cíle, které zde jste prezentoval a které se týkají také EU 2020. A dále to spočívá v tom, a to je zcela jasné, Eh, to jsme diskutovali na našich posledních dvou schůzích. Totiž to, že komise nemá žádné velké ambice v oblasti eh, legislativy pro sport. Eh, komise nechce přijmout právní předpisy nebo předložit právní předpisy a netýká se to pouze článku 165 jakožto právního základu, týká se to dalších věcí. Já zde e, například e, připomínám naši snahu, která se týkala sportovních zprostředkovatelů, takže zde vidím jistý rozpor a nevím, jak ho chceme vyřešit. Máme zde tedy ty krásné cíle, které chceme dosáhnout a na druhou stranu nemáme vůbec žádné finanční prostředky, které chceme dát k dispozici a nechceme podstatě ani přistoupit k legislativní práci, eh, dát eh, sportovním svazům právní předpisy. Pan Hicky již řekl, že zde vzniká takový dojem, že komise není příliš ambiciózní v této oblasti a proto se chci zeptat, jaká konkrétní očekávání mohou mít sportovní svazy ohledně sportovní politiky Evropské unie, zejména v legislativní oblasti, kde prostě něco přijít musí. Zejména pan Koluči poukázal na specifika sportu, že není možné ho posuzovat podle, pouze podle práva hospodářské soutěže. Takže bych byla velmi ráda, kdyby eh, mi na to mohli zástupci konkrétně odpovědět. A co se týče toho Erasmu ve sportu, tak si myslím, že my ve výboru bychom i hned byli pro něco takového zavést. My jsme se v rámci našich vyjedna, rozpočtových vyjednávání pokusili pro tuto oblast získat finanční prostředky. A já si myslím, že právě v oblasti masového sportu by bylo velice dobré, abychom ho podpořili, protože Opravdu na něj bychom se měli soustředit, ne až tak na sportovní svazy. co se týče právního základu Lisabon, článek 165 je opravdu formulován velice nespecificky, ale v tom spočívá v podstatě i šance pro nás ve výboru, abychom si určili, co chceme s tím článkem dělat. A proto si myslím, že bychom dneš, v dnešní diskuzi měli pokračovat a měli bychom to možná tematicky trochu Eh, rozstřídit, protože vidíme, že opravdu ono je to velká oblast. Je tam oblast dopingu, profesionálního sportu, masového sportu. Takže by bylo možné, dobré, abychom v budoucnu postupovali poněkud specifičtěji. A důležité je, abychom využili šance, které nám skýtá smlouva podle eh, mota, když se toho nikdo nechopí, tak si prostě my vyložíme, jak chceme, jakožto výbor chápat článek 165. Děkuji a nyní pan kolega Boris z Polska. Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem předřečníkům. Jistě, sportovní politika eh, zde nebyla definována s dostatečnou přesností. Já si myslím, že hlavním výzvou pro náš výbor, protože my jsme velcí příznivci sportovní politiky, spočívá v tom, že pokud tedy máme článek 165 ve smlouvě, tak eh, bychom se měli podílet na vytváření této politiky. Pan Koluči zde hovořil o právní realitě. On tento článek eh, interpretoval velice širokým způsobem. Já si myslím, a předřečníci zde prezentovali různé sportovní modely a bych chtěl poděkovat zejména panu Gajárovi, protože on zde představil společný evropský sportovní model. On hovořil o masovém sportu, o sportovních profesionálech, byl to ten pyramidový model. A já si myslím, že je to velice dobrý přístup, že bychom se o něj měli snažit a udělat z toho model pro evropskou sportovní politiku. Je třeba co nejrychleji to upřesnit a nedefinovat. I to, co říkal pan Paulger, to nebyly cíle, to byly takové myšlenky, ideje, jakým způsobem by se to dalo realizovat. A proto si myslím, že definice, jakou jsme nalezli u pana Kolučiho, nám dává již velice dobré možnosti pro realizaci sportovní politiky. Samozřejmě my sportovní politiku můžeme pouze koordinovat, implementace je v kompetenci členských států, ale my budeme definovat rámcové podmínky. A je to naším úkolem. A proto se chci zeptat e, předřečníků. Pokud bychom měli rámec pro evropskou sportovní politiku a vytvořili ho pomocí toho pyramidového modelu. A pokud ta implementace zůstane u členských států, dokážete si představit, děkuji, a nyní má slovo poslední řečník, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že toto slyšení je velice zajímavé. Obsah i tvar. Je to velké uspokojení Zde se hovořilo o tom, co by měl znamenat sport pro nás, pro Evropskou unii. Měl by to být eh, určitý přenašeč, ale měli bychom také zapojit do sportu například přistěhovalce, dobrovolníky a celou řadu nástrojů. Na jednu stranu jsme viděli, jaké jsou naše kompetence a jaká může existovat koordinace v oblasti sportu v členských státech. A dále jsme také porovnali toto vše se zdroji, s financemi, které máme k dispozici a které budeme mít k dispozici v příštích letech, abychom mohli tuto eh, politiku uplatnit v praxi. Já mám jednu poznámku a jednu, jeden návrh. A zvláště je to určeno komisi protože, jak již řekl jeden předřečník, My budeme hovořit o sdělení komise zde v našem výboru a také v plénu. Toto sdělení komise by neměl být pouze eh, eh, rámec, kam by se vešlo absolutně všechno. Já si myslím, že naopak, že my máme velice jasné cíle v Evropské unii, kterých můžeme dosáhnout protože víme, jaké zdroje máme k dispozici. Mělo by to být něco proveditelného. A možná, že sportovní činnost v souladu s Lisabonskou smlouvou by tato činnost by měla být eh, pojímána v souladu s očekáváními členskými státy. Takže Neměli bychom tam toho dávat příliš, protože potom bychom nic z toho neuskutečnili. Já bych chtěl požádat komisi, aby eh, toto zvážila. Kromě toho na tom ještě budeme pracovat a myslím si, že to sdělení by proběhlo tím nejlepším způsobem. Děkuji. Takže tímto uzavírám první kolo a e, budeme pokračovat druhým kolem, ale nejdříve zodpoví pan Paul Ger otázky, které byly položeny. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím. Otázky sami o sobě ukazují, že tato problematika se týká celé řady aspektů spadající do oblasti sportu. Může se to jednat od financování našich činností až po e, komplexní právní otázky a nebo otázek jako doping. Já tedy začnu tím posledním, protože to byla první otázka, kterou položila paní Bosku. Je jasné, že jedna z věcí, které umožňuje článek 165, je to, že nám mm, dává možnost jednat v oblasti dopingu. Explicitně se zde totiž zmiňuje fyzická a morální integrita sportovců. Toto je samozřejmě jasná, jasný odkaz na doping. Jaká je tedy situace týkající se dnes dopingu? Doping? Dopingem se zabývá agentura, která se nazývá eh, Anti-Doping Agency, nacházející se v Montrealu v Kanadě. Skládá se eh, ze zástupců vlád a také zástupců sportovních organizací, eh, jejich asi polovina. Co se týče Evropy, evropského kontinentu, my zde máme pět křesel v zakládajícím orgánu Tři zde má Rady Evrop- Rada Evropy a dva Evropská unie. Existuje také výkonný výbor, kde má Evropská unie jednoho člena. Takže Evropa a konkrétně Evropská unie již před vstupem Lisabonské smlouvy v účinnost byla zastoupena třemi ministry se zemí, které předsedali eh, a ti se střídali. Jeden z problémů, který souvisí s tímto systémem, je právě to, co zmiňovala paní Bosku. Dochází totiž k nedostatečné kontinuitě. Když se zde střídají e, zástupci, je nutné mít znalosti a je nutné postupně vytvářet svůj vliv. Právě e, kvůli tomu je Evropa velmi slabá v zakládajícím orgánu. Ehm, této organizace. Navíc tito členové navštěvují daný orgán, ale nemají zde žádný mandát. Neexistuje mechanismus, který by jim přidělil mandát. A v dalších oblastech, kde ministři nebo komisaři představují Evropskou unii, mají od rady mandát. souladu s Evropskou s Lisabonskou smlouvou, s tím musí souhlasit také Evropský parlament. Zatím ale v naší oblasti žádný takový mandát neexistuje. Takže vlastně Evropskou unii ani nepředstavují. Mluví zde pouze sami za sebe. Takže Evropa je zde ve velice slabé pozici. Dalším faktem je to, že Evropa přispívá asi 50% do rozpočtu této organizace, ovšem nemá zde ani zdaleka 50% vliv, který by tedy měla v takovém případě mít. Máme zde zástupce belgického předsednictví a belgické předsednictví se tímto problémem zabývá. Předsednictví se snažilo nalézt řešení. Bylo organizováno setkání, eh, které se konalo buď tento týden, nebo se bude konat příští týden. A belgické předsednictví se snažilo dojít k nějaké koordinaci. Toto je právní závazek obsažený ve smlouvě, nebo členské státy musí koordinovat své pozice v mezinárodních orgánech, konkrétně co se týče evropského AKI. Paní Bosku zmiňovala také významnou část evropského AKI, a sice ochranu. Kanada se samozřejmě nachází mimo, eh, mimo Evropskou unii a proto vyvstává otázka ochrany údajů. Je možné, že údaje mohou být zasílány i jinam a do celého světa, ale jedná se o osobní eh, údaje. To, nesouvis, to není v souladu s Evropskou směrnici o osobních údajích. A toto je tedy problém. Tím problémem bychom se měli zabývat. Existují ale i jiné problémy v kodextu VADA, o kterých jsme se zmiňovali. A musíme tedy zajistit eh, příslušnou koordinaci. Belgické předsednictví už udělalo krok v tomto směru, snažil se zajistit koordinační mechanismy. Dnes, dnes odpoledne, ministři, kteří eh, jsou zodpovědní za sport v radě, budou přijímat závěry rady o tom, co je evropská koordinace. A to ještě předtím, než se ve vadě sejde eh, daný orgán. Já chápu, že následující předsednictví je také připraveno se danou otázkou zabývat. Sport již nyní oficiálně existuje v evropských smlouvách a rada tedy může vytvářet systém, díky kterému bude Evropa opravdu zastoupena v mezinárodních organizacích. Toto je tedy první otázka. Já se nebudu všemi otázkami zabývat až takto podrobně. Chtěl bych se ale zmínit, co nám umožňuje článek 165. Myslím si, že tento článek do velké míry rozhoduje, jak velké ambice můžeme mít v této oblasti. Článek 165 a ustanovení o sportu v tomto článku. E, jak jistě víte, tento článek se zabývá vzděláváním, takže obsahuje také ustanovení o sportu, to jsme začlenili do tohoto článku. A tento článek nám poskytuje dva nástroje, pomocí kterých můžeme jednat. Jeden z nich je doporučení rady, ovšem jedná se o doporučení rady na návrh komise. Parlament zde nemá žádnou úlohu při přijímání daných doporučení. Toto je velká slabost, velká slabina naší smlouvy. Samozřejmě Odráží se zde názor autorů smluv, a sice to, že se jedná o oblast, kde hraje velkou úlohu subsidiarita. Parlament zde tedy nemá žádnou úlohu a to je velká škoda. Doporučení totiž mohou utvářet to, jak aplikujeme právní předpisy. Může se jednat o pokyny a ty um, nám ukazují, jak se aplikují také jiné právní předpisy obsažené ve smlouvě. Jsou to pokyny pro členské státy v tom, jak implementovat politiky. A je tedy škoda, že smlouva nepředpokládá, že se Evropský parlament bude účastnit eh, těchto činností. Co nám dále umožňuje článek 165? Dává nám možnost přijímat eh, opatření pobídek. A zde má Evropský parlament významnou roli. Jedná se totiž o princip spolurozhodování. Evropský parlament spolurozhoduje o těchto programech, ale bohužel Smlouva o fungování Evropské unie vstoupila v platnost bohužel ve špatné období, co se týče ekonomického a rozpočtového kontextu. Článek 165 nám umožňuje, nám dává právní základ, ale nedává nám rozpočet. Na začátku jsme si mysleli, komise si myslela, že by bylo dobré mít eh, nějaký mini program, který by zastřešil tu mm, období do roku 2014 a v roce 2011 by to odsouhlasil tento výbor. Ovšem objevili jsme, že co se týče rozpočtového kontextu, neexistuje žádný právní předpis a neexistuje, nemáme zde k dispozici ani finanční prostředky. Finanční prostředky by musely být vzaty odinut, například od, e, z programu Erasmus. To by se vám asi nelíbilo. Vážená paní předsedkyně a místo předsedkyně, Jedna z posledních věcí, které jsme dělali dohromady, byla, bylo to, že jsme se zabývali mediálním eh, mediálním Mandes programem. A kde tedy můžeme nalézt finanční prostředky pro tyto sportovní programy? V rozpočtu je nemáme. To je realita. A i Media Mundus který je nyní plným pro, plně fungujícím programem, nemá k dispozici finanční prostředky. Nemůžeme ji použít na začátku příštího roku. A proč tomu tak je? Protože rozhodování o rozpočtu pro rok 2011 se zhroutily. Takže nemáme žádný rozpočet. Vy, europoslanci, tedy víte, že existují tyto rozpočtové problémy. A toto se týká pouze roku 2011. Je to pouze předběžná fáze k tomu, co se stane v budoucnu v rámci víceletého plánování rozpočtu pro roku 2014. Bude to velice, velice obtížná bitva pro finanční zdroje. Určitě vyvstanou pokusy obejít se bez vzdělávacích programů, bez uh, Erasmu, bez uh, kulturních programů a tak dále. Budeme muset vytvořit nové programy, sdělení komise se bude zabývat eh, posuzováním dopadů nových programů po roce 2014 a zde mohu říci panu Vasiliovi, že jsme se rozhodli představit eh, návrh po roce 2014. V tomto celkovém rozpočtovém kontextu ale jde zvláště o snižování nebo zachování toho stejného rozpočtu a bude to obtížné. Musíme být realističtí bude velmi obtížné dostat financování na nové programy. Přestože si myslíme, že je to velmi důležité a že tyto sportovní programy by měly být podporovány. Takže to se týkalo těch eh, opatření pro pobídky. Několik členů se zmiňovalo o tom, že bychom mohli také jednat v jiných oblastech. Je pravda, že Sport můžeme začlenit do oblastí, jako je například vzdělávání a mládež a o to se také budeme snažit, nebo už se o to snažíme. Co se týče mládeže, snažíme se, aby sport byl priorita při implementaci nového programu pro mládež příští rok a rok následující. Pan Han, který má na starosti strukturální fondy, ukázal, že je otevřený myšlence financování sportu ze strukturálních fondů. Mnohé právní články obsažené ve smlouvě jsou ale takzvaně reaktivní články. Znamená to, že my je neaktivujeme, aktivují, aktivují je lidé, kteří si nějak stěžují, kteří je zasáhnou nebo se obrátí na soudní dvůr. A právě v tomto případě vyvstává otázka specifičnosti. Jak zmiňoval pan profesor Koluči, co to ale znamená? To je na nás, abychom to definovali. My musíme definovat tu specifičnost. Musí tak činit eh, odpovědné osoby, které přijímají rozhodnutí. I Evropský parlament může ovlivnit to, jak se bude vyvíjet koncept specifičnosti. Zatím eh, byl u soudního dvoru jeden případ, tedy od té doby, co vstoupila v platnost Lizabonská smlouva a jedná se o případ Olivie Benarda, spadající do oblasti fotbalu. V tomto případě soud zmiňoval právě tu specifičnost sportu. Soud nebyl nucen tak učinit, ale rozhodl se, že tak učiní. A toto je podle mého názoru velice dobrým znamením. Je to dobrý signál do budoucna. Můžeme využít tento pojem, tento koncept specifičnosti a můžeme právní výklad evropského práva na něm zakládat. Já eh, tedy ukončím své eh, odpovědi zde, vážená paní předsedkyně. Pokud by se někdo z odbor... Pokud by se někdo z odborníků chtěl k tomu ještě vyjádřit, můžeme tak učinit nyní, pokud ne, budeme pokračovat s kolegy, ale buďte velmi struční. Takže máte slovo. Eh, nebojte se, já se nevystavím riziku, že byste mě zase přerušila. Chci informovat o, jednom, o jedné věci. Jsme jediným světadílem, který nemá vlastní olympijské hry. Existují azijské olympijské hry, africké olympijské hry, panamerické, velice úspěšné olympijské hry. My takové olympijské hry nemáme. A nyní pro, provozujeme, realizujeme studii proveditelnosti, která si klade otázku, proč bychom také my nemohli zorganizovat Evropské olympijské hry. Takže opravdu se touto myšlenkou velmi vážně zaobíráme. Evropské kontinentální olympijské hry by mohly velice doplňovat to, co chce parlament učinit pro sport. Prosím, a nyní má slovo pan Cverb. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zeptat pana Polgera na to, jakým způsobem by bylo možné posílit roli Evropské unie v antidopingové organizaci v Korexu Váda. On v podstatě již část odpovědi poskytl, ale já například bych navrhl, že by Evropská unie mohla mít v této organizaci stáleho zástupce, jednoho z parlamentu, jednoho z komise a jednoho z rady. Tímto způsobem bychom posílili naší pozici. Já jsem byl členem vády jako ministr sportu a bylo to v době, kdy se váda nacházela v krizi. Evropa by v podstatě měla, měla mít vlastního předsedu, jenomže předseda na poslední okamžik eh, odstoupil, byl znovu zvolen Australan, on svou práci dělá velice dobře, proti tomu nic nemám, ale vliv Evropské unie ve vládě je velice slabý. A když se podíváme na to, že tu organizaci z poloviny financujeme, tak eh, je to jistá nerovnováha. A další věc, Existují antidopingová šetření, která by byla v souladu s evropským zákonodárstvím s ohledem na ochranu údajů? Pokud ne, tak je zde velké nebezpečí, že ta, s těmi sankcemi půjde někdo před soudní dvůr. A další věc, e, týká se to pana Hickeyho předsedy Evropského olympijského výboru. Chci se zeptat, kdy mohou, budou moci vstoupit do olympijského výboru i šachové svazy. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Mek taky. Uh, Děkuji paní předsedkyně a také bych chtěla poděkovat za příspěvky všech odborníků. A například z EOC nebo OEFI. Já jsem vděčná pana, panu Kolučimu a Hikimu za to, že se zmiňovali také o sportování na té nejnižší úrovni. Mě by zajímalo, jakou přidanou hodnotu může evropská činnost v oblasti sportu přidat právě na té nejnižší úrovni sportování. Mé otázky se budou týkat komise. Já jsem se chtěla zeptat na financování. Samozřejmě sport se zmiňuje v Lisabonské smlouvě a právě z toho plynou také některé naše očekávání eh, v oblasti financování, zvláště na té nejnižší úrovni. Existuje totiž eh, velký rozpor a vy jste se o tom zmiňoval. Já to chápu tak, že nejde pouze o budoucí financování, ale o to, že již nyní dochází ke stahování sportovních projektů. Vy jste ale říkal, vy jste se o tom zmiňoval a říkáte, že možná strukturální nebo regionální fondy by mohly financovat tyto programy. Můžete nám to ale nějak zaručit, anebo alespoň říci, kdy se tak stane? Tím způsobem by lidé mohli mít nějakou jistotu, co se týče financování sportovních programů. To je velmi důležité. A další bod se týká eh, závazku zainteresovaných stran. Je samozřejmě velmi obtížné mm, takové závazky stanovit, ale mě by zajímalo, jak přesně se vytváří seznamy toho, kdo je pozván a s kým se konzultují tyto politiky. Já mám totiž pocit, že minoritní sporty zde nemají vůbec žádnou příležitost eh, vznést své obavy nebo eh, nápady o tom, jak by mohla Evropská unie přispět do oblasti sportu. Takže mě by zajímalo, eh, jak tomu vlastně je. Děkuji. Signora Costa. Děkuji a nyní má slovo paní Kosta. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Myslím si, že to slyšení je velice zajímavé. Máme tady velice živou a zajímavou diskuzi. Děkuji komisi za její příspěvek. Je to pravda. Článek 165 nechává otevřený velmi mnoho otázek, bylo to zde jasně řečeno. Ale myslím si, že když hovoříme o sportu, musíme si uvědomit, že jsou zde tři úrovně. Článek 165 umožňuje, aby Evropská unie pokládala sport za relevantní oblast politiky. To je velice důležité si toto uvědomit. A pak těm třema úrovní. Máme zde horizontální úroveň, k tomu, hra, na, k tomu hraničí ještě různé oblasti, například eh, vzdělávání a tak dále. Samozřejmě je zde specifikum. Je to důležité pro nás i pro komisi. Je důležité eh, podpořit sportovní svazy, aby nalezly své místo i s ohledem na bílou knihu. Musíme se tedy přesně podívat, kde všude je možné to uplatnit. A pak si musíme uvědomit, jaká práva vyplývají z Lisabonské smlouvy. Mám tím například na mysli témata jako mládež, vzdělávání, konkurenceschopnost, dobrovolnictví. To je něco, kde máme přístup, to je něco, kde můžeme zasáhnout odpovídajícími předpisy. A patří do toho i právo na mobilitu. To je třeba rovněž zmínit. Samozřejmě, E, tímto způsobem bychom vlastně mohli, budete tedy chtít, překonat princip subsidiarity. Důležité je samozřejmě téma zdrojů, ale dokázal bych si představit po rozhovorech s komisaři, abychom například na rok 2011 měli jakousi orientaci, eh, například prostřednictvím para komisaře Hána, přes regionální politiku. Eh, pak eh, takový další přístup by mohl jít přes školy, přes strukturální fondy. Tímto způsobem bychom mohli využít jisté prostředky, zmobilizovat, nebo další možnost, jak mít dodatečné prostředky, by bylo mobilizovat eh, soukromé subjekty. Pak zde máme velký oběd finančních prostředků, které při, připlývají do sportu přes loterie. Používá se to na kulturu a i to je dobrá věc. A pak souhlasím s tím, co říkal pan Fisas, měli bychom zorganizovat symbolický, symbolickou věc, například ty evropské hry, nebo volit eh, evropská hlavní města sportu. To by byla taková možnost upozornit na sport, ten správní model, na ten pohlíží někteří kriticky, někteří pozitivně. Tady by bylo možné srovnávat, podívat se na to, jak vypadá komunální odpovědnost v oblasti sportu, podívat se na to, jak podpořit obce, které se zvláště angažují pro sport, angažují na podporu svazu. Děkuji. A nyní má slovo paní Senesin. Děkuji. Děkuji všem hostům za jejich zajímavé příspěvky. Já chápu ty obavy a ten jistý neklid, který zažíváme ve sportovním světě a který se týká financování budoucích sportovních programů. Doufám, že Evropská komise svlní své závazky a že nám předloží, i když později, odpovídající program. Eh, dobře víme, že naše národní rozpočty i evropský rozpočet jsou omezené, ale to tak bude i v budoucnu. Vždy budeme muset volit mezi různými prioritami. Není k dispozici tlumočení do polštiny, říká paní předsedkyně. Tedy musíme pracovat za okolností, které jsou dané. Takže do Němčiny poš- tlumočení říká paní předsedkyně, ale není do španělštiny a do italštiny. Okay. Takže je možné poslouchat angličtinu. Ještě jednou chci tedy říci, že nemůžeme čekat na lepší časy. Musíme využít možností, které máme. Chci se zeptat komise na toto. Co chce komise podniknout? Řečnice nehovoří na mikrofon. Znači já mluvím přes mikrofon. das ist euer problem. No takže to je váš problém pouze v první řadě, takže si prosím někam přesedněte, protože jinak eh, tlumočení k dispozici je. Mám naděje, že už eh, je. Doufám, že bude, eh, máme tlumočení i pro první řadu mimořádně. Mám zopakovat svou otázku komisi nebo mám pokračovat? Tedy chci se zeptat, co chce Evropská komise podniknout pro to, aby podpořila sport pomocí stávajících programů Mládež v akci, pomocí strukturálních fondů, pomocí programu DAFNE, pomocí sedmého rámcového programu, tak abychom měli pro sport lepší podmínky, lepší podmínky pro financování sportu v Evropě sport má mnoho výhod i z hlediska vzdělávání. Sport nás učí eh, dodržovat právo. Sport eh, je dobrým prostředkem proti sociálnímu vyloučení. E, pozitivní dopady sportu jsou měřitelné. Sport zlepšuje zdraví. Vyplatí se investovat do sportu. Na závěr chci říci, že je mi velmi líto, že paní předsedkyně se tak negativně vyjádřila o prohlášení 62. Týká se to podpory masového sportu, sportovních amatérů. Toto prohlášení zajímá veškeré sportovní organizace. Pan Koluči se ptal, kdo může co učinit pro amatérský sport. My, členové Evropského parlamentu, můžeme podpořit amatérský sport. A to naší prací ve výboru, v meziskupinách a také tak, že podepíšeme prohlášení 62. Já doufám, myslím si, že by paní předsedkyně toto prohlášení měla podpořit a podepsat. Protože toto prohlášení již podepsalo 125 poslanců. Pro mě je to důležité, stejně tak důležité, jako hlasovat pro filmy, jak nás k tomu vyzvala paní předsedkyně. Chtěla bych eh, pozvat nebo poprosit paní předsedkyně, aby podpořila naše prohlášení číslo 125. Paní předsedkyně, mě už nepřesvědčíte, já od počátku vůbec žádná písemná prohlášení nepodepisuji, to vůbec nemá nic společného s obsahem, ale chci říci, že tato prohlášení jsou pracovní terapií psychologickou, protože nemají vůbec žádný vliv na jakékoliv politické akce či činnosti, proto to tedy nepodepíšu, s obsahem, s obsahem souhlasí, ale prostě já tak to nepostupuji. Takže nyní má slovo pan Vagon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl rovněž poblahopřát organizátorům tohoto slyšení za to, jakým způsobem se tohoto úkolu chopili. Eh, vyslechli jsme si celou řadu zajímavých informací. Já se chci vyjádřit k jedné věci. Bylo řečeno, že z 500 milionů lidí, 60% eh, občanů se sportu nevěnuje, my je chceme přesvědčit, aby něco dělali, takže se chci zeptat, co je možné pro to učinit. Nehovořili jsme o tom, jakým způsobem přimět nesportující občany Unie, aby se sportu věnovali. Chci říct, že například v Maďarsku máme jakousi vědomostní základnu, která je organizována ministerstvem sportu. Jde to přes internet, je možné v několika jazycích hledat eh, tematicky sportoviště, organizace, sportovní akce. Takže si myslím, že to by bylo možné přejmout a mít to také na evropské úrovni, protože není důležité pouze, co děláme, ale jak to chceme udělat tak aby lidé přesně věděli, jakým způsobem, jaké možnosti sportovní se jim nabízejí. A další věc, zanedlouho za 40 dní začíná maďarské předsednictví, my jsme velice angažováni v této oblasti, v oblasti sportu. My v Maďarsku jsme hrdí na to, že ne, Evropě není mnoho dalších zemí, jejichž prezidentem je dvojnásobný olympijský vítěz a jejíž minister sportu je členem frakce. I náš premiér je velice angažovaný v oblasti sportu, takže my se těmto otázkám rozhodně budeme věnovat eh, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. A ještě další věc, malé doplnění, je to ta možnost eh, programu sportovního Erasmu. I zde je Evropská komise velice angažovaná, zejména co se týče programu Erasmus. Na začátku dubna budeme mít celoevropskou konferenci v Budapešti, která se bude právě věnovat tématu Erasmus. Eh, členové výboru možná ještě neví, možná ani paní předsedkyně to neví, eh, že k tomu dojde, ale je to důležitá věc a proto se chceme zasahovat eh, o to, aby sport měl i v rámci Erasmu důležitou úlohu. Děkuji, nyní má slovo pan Belet. i think our common disappointment and frustration about the fact that you won't have a sports program next year because... Děkuji vám. Já bych se chtěl zmínit o té problematice související s rozpočtem. Nesouvisí to pouze s belgickým předsednictvím, ale také se státy, které snižují své prostředky z rozpočtu. My bychom eh, také chtěli navázat eh, spolupráci mezi jednotlivými sportovními organizacemi, která zatím ještě neexistuje a z toho všeho plyne určitá frustrace. Já bych se chtěla ale soustředit na několik priorit. Důležitá je budoucnost evropské politiky v eh, evropské v Evropě. A jde zde zvláště o amatérské, ale také profesionální kluby. Mnozí těch, mnohé z těchto klubů mají obrovské existenční problémy související s finanční a ekonomickou krizí a já si myslím, že bychom měli podpořit ty snahy, které v Evropské unii zatím existují a sice podpořit tyto organizace a e, přísné udělování licencí těchto organizacím a klubům. Já si myslím, že je to velmi důležité pro to, aby mohla existovat e, konkurenceschopnost mezi těmi malými a velkými ligami. Proto musíme podporovat tyto snahy. Úzce s tím souvisí další věc. Já si myslím, že musíme pokračovat v naší snaze podporovat eh, trénování místních hráčů. O této věci se bavíme již několik let a máme zde určitá pravidla v naší zemi, které jsou uplatňovány i v jiných eh, národních sportovních organizacích. Jde totiž o vyváženou konkurenci mezi sportovními kluby a já si myslím, že jde, to souvisí s investicí vlastních talentů a právě o tom je také článek 165. Je to obsaženo v tomto článku. Mluví se zde o sociálních a vzdělávacích aspektech sportu. Takže je velmi důležité, aby jednotlivé kluby byly konkurenceschopné a aby mohly investovat peníze do místních mladých talentů. Takže já se obracím na jednotlivé zainteresované strany, ale také na parlament a e, radu. Jste ochotní podporovat tyto snahy sportovních organizací týkající se udělování licencí a trénování místních talentů? Děkuji, nyní má slovo Helga Trpl. Milí kolegové, já jsem členka e, vyjednávacího týmu pro rozpočet 2011 a musím říct, že dosud není vůbec jasné, jak to se nyní bude vyvíjet dál. Možná bude mít jakési urychlený postup a pokud se rada pohne do konce roku, tak možná rozpočet mít budeme, ale ještě to není jasné, ještě to není rozhodnuté. Je možné, že na začátku roku 2011 budeme muset pracovat s provizorními dvanáctinami a potom později až v březnu budeme mít nový rozpočet. Vše není závislí na to, Eh, co udělá rada. A proto si musíme uvědomit, proč eh, náš vyjednávací tým a rada, proč oba týmy byly tak přísně rigorózní. Například ten sport, ty nové konferenci. To jsou právě ty nové kompetence, které jsme dostali pomocí Lisabonské smlouvy. A v tom sporu s radou jde o to, zda bude rada brát Lisabonskou smlouvu vážně či ne. A některé členské státy prostě nejsou ochotny ji brát vážně. Je to Velká Británie, Nizozemsko a několik dalších zemí. To je naším velkým problémem. A proto jsme my eh, v rámci našeho vyjednávacího týmu pro rozpočet se tak silně zasazovali o náš zájem. Ono nejde pouze o ten institucionální zájem, ono jde o politickou roli Evropské unie. My k tomu potřebujeme samozřejmě zdroje, abychom mohli dostat naší úloze jako EU. A když zůstaneme u 130 miliard ročně, tak budeme na evropské úrovni úspěšný Premiér Cameron během summitu řekl, že chce jít dolů na 0,8 HDP. To by znamenalo, že budeme muset vyjmout z rozpočtu 30 miliard a seškrtat celou řadu oblastí, celou řadu programů. A Doris pak má zcela pravdu. Naše programy v kultuře, v oblasti médií, v oblasti strukturálních fondů a zemědělství, to jsou přesně ty programy, které jsou ohrožené. A nikdo neví, jaký politický výsledek eh, se nakonec ehm, vyvrbí z celé věci. Nyní jde opravdu o politický boj, boj o kompetence parlamentu na další léta. Jde o roli Evropské unie ve vztahu s členskými státy, ale také o roli Evropské unie celosvětově. A nyní ke sportu. Myslím si, že je rozhodující, co to řekl Mikel Koluči. Jde tedy o to, abychom naplnili životem článek 165. Jde o koordinaci ve sportovní oblasti a já si myslím, že ta myšlenka toho sportovního Erasmu, toho nového programu je velice dobrá, protože jistě je pravda, že sport vždy má svou ekonomickou stránku. Existuje mnoho subjektů, kteří chtějí být ekonomicky úspěšní, ale to by nemělo být všechno. Ve sportu jde také o to, že sport by měla, měl dělat jeho provozovatům radost. Jde tedy také o amatérský sport. A když budeme mít ochotně na evropské úrovni komunikovat v tom smyslu, že v Evropské unii jde také o jakousi radost, tak budeme úspěšní. A nyní další pan zpravodaj v rozpočtovém výboru. Pokker sagde omkring, øh, omkring budgettet, og jeg er nødt til lige at spørge for, bare for to, co bylo řečeno o rozpočtu, je něco, na co bych rád odpověděl. Chtěl bych totiž vyjasnit eh, to, co zde bylo přesně řečeno. Máme zde určité nedostatky. Chtěli jsme 10 milionů a dostali jsme pouze 3. Pokud eh, tuto situaci vidíme takto, je jasné, že to způsobuje potíže. Jedná se ale v současné době pouze o otázku politické vůle. Pokud chceme vydávat finanční prostředky v této Eh, oblasti, musíme se tak rozhodnout. Takže já chápu tu frustraci, která s touto oblastí souvisí. To jsem pouze chtěl objasnit. Děkuji. Аз благодаря за изказване, госпожо Děkuji vám za tuto příležitost promluvit zde. Budu stručný. Nejsem odborníkem na sport, ale jsem občanem a jako občan plně podporuji myšlenky pana profesora Kolučiho. Domnívám se, že naše politika týkající se masového sportu by měla být proaktivní. Co se týče profesionálního sportu, toto je velký biznis. A mně se zdá, že nemusíme být až zase tak proaktivní, co se týče profesionálního sportu. Můj druhý bod, o kterém jsem se chtěl zmínit, je následující. Dnes tady v tomto sále máme bulharského ministra sportu. Já bych vám byl velmi vděčný, pokud byste mu umožnili vyjádřit jeho stanovisko týkající se této oblasti. Děkuji. Dobrá, děkuji našim expertům. Uh, děkuji vám ještě jednou, děkuji komisi. Já zde vítám bulharského pana ministra. Děkuji vám za to, že jste zavítali mezi námi a naslouchejte pozorně tomu, co říkáme a použijte to dnes odpoledne. Já opravdu doufám, že to použijete dnes odpoledne. Ještě jednou vám děkuji. Um, děkuji. Já budu velmi stručná. Zdá se, že o rozpočtu máme velmi rozporuplné informace. Někteří jsou pesimističtí, jiní si myslí, že ještě můžeme být úspěšní. Ale je jasné, že máme velká omezení a rozpočtové problémy. A my jako parlamentní výbor musíme mít jasno v tom, jaký bude náš konečný cíl. Každopádně jsme měli velmi fascinující a užitečnou diskusi. Byly zde různé názory vyjádřeny. A myslím si, že již nyní bychom měli začít připravovat program po roce 2014. Měli bychom si uvědomit, jaké jsou naše priority a co e, skutečně potřebujeme. Opakovaly se zde dvě otázky. Ta první, tak to je téma profesionálního sportu. Tam určitě také patří legislativa proti dopingu. A to druhé téma je, tak to jsou otázky podporu toho základního sportu a jestli eh, chceme být tedy aktivní v této záležitosti podporovat ten neprofesionální sport. Já jsem proto, abychom to dělali, protože to má eh, velmi dobré účinky na zdraví. a myslím si, že takovým způsobem se také rozvíjejí místní komunity. Určitým způsobem bychom měli zahrnout také na náš pořad jednání ještě, eh, debatu o tom, abychom věděli přesně, kterým směrem se ubíráme. Protože jinak nebudeme vědět, jakým způsobem bychom měli jednat v těchto obtížných časech. Děkuji. A ještě není pan Boris na půl minutu, protože hovořil již dvakrát. Děkuji. Já bych rád odpověď, slyšel odpověď na svou otázku, kterou jsem směřoval panu Količimu a panu Paulgerovi. Sportovní politika není ve strategii EU 2020. Vzdělávání není evropskou politikou a patří do kompetence členských států. A já se tedy ptám, Mohli bychom dosáhnout toho, aby sportovní politika byla i formálně v tom dokumentu. Jde tedy o podporu mladých sportovců, o antidopingová opatření, jde také o další aktuální otázky. Já si myslím, že vše toto patří do té horizontální politiky. Neměli bychom hovořit o detailech, ale o horizontálních politikách mohl by takovýto dokument mohl být přijat jakožto oficiální dokument Evropské unie? Nyní bude mít slovo ještě jednou pan Paulger a potom možná ještě kolegové experti, kteří by chtěli něco dodat, například eh, to, co pro ně bylo jako podnět z dnešní debaty. Prosím, pane Paulgere, máte slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud se můžu zmínit o některých těch otázkách, které zde padly. Co se týče financování, takže zde opakuji. Myslím si, že plně souhlasíme s tím, co se zde říkalo o tom, jak významný je sport na té nejnižší úrovni. Také ale musíme rozlišovat mezi tím, co může udělat Evropská unie a mezi tím, co mohou udělat místní a regionální orgány. Není evropskou rolí nahrazovat místní a regionální orgány při financování eh, například fotbalových eh, hřišť a tak dále. Co ale můžeme udělat my, je to, že budeme financovat přeshraniční činnosti, týkající se také těch eh, nejnižších organizací. Jde například o výměny, různé sítě, Můžeme přispívat k výměně osvědčených postupů. Tam, kde se setkávají tedy tyto organizace nebo kde mezi sebou soupeří, to můžeme udělat. V blízké době oznámíme výběr projektů, které tento rok podpoříme, a také e, přípravných akcí v oblasti sportu. Bude se jednat o 12 projektů, které podpoříme díky Evropskému parlamentu Eh, to se bude týkat oblasti dopingu, ale také například sociálního začlenění prostřednictvím sportu. To je samozřejmě mm, ten úhel pohledu týkající se nejnižší úrovně sportu. Dále se bude, budeme zabývat dobrovolnictvím, to také se týká té nejnižší úrovně. Takže můžeme zde jednat a právě toto navrhneme. Navrhneme to v blízké budoucnosti. Co se týče mainstreamingu, ano, můžeme zaručit, že bude existovat financování sportu, alespoň co se týče roku 2012 až 2013. V současné době se snažíme podpořit ten hlavní prout sportu. A ještě jednou opakuji, navrhneme výboru ehm, zabývající se akčním programem pro mládež, aby sport začlenil do tohoto programu jako prioritu. Bude se jednat o prioritu na roky 2012 a 2013. Toto byl tedy jeden z těch příkladů naší akce. Dalším příkladem je to, že vydáváme finanční prostředky a dále budeme vydávat na výzkumné programy týkající se sportu, zvláště v oblasti antidopingu Zde se samozřejmě jedná o významnou vědeckou otázku. Objevují se stále nové um, látky sloužící k dopingu a musíme tedy vyvíjet také nové metody, jak je odhalovat. Výzkumný program tedy může přispět k tomuto cíli. A mimochodem tak také činí. Dále zde padla otázka týkající se amatérského sportu. a výkladu evropského práva, které se týká sportu. Zmiňovali jsme se také o právní jistotě. Když bude přijato naše sdělení, bude přijato spolu s dokumentem, který se nazývá pracovní dokument útvaru komise a tento dokument stanoví pokyny pro výklad evropského práva. Ať už se jedná o primární, sekundární právo nebo o judikaturu. To pomůže všem těm eh, aktérům, kteří se účastní sportu, eh, také sportovním organizacím, předvídat, jaká bude situace v budoucnu. Budeme mít tedy Eh, vysoký stupeň předvídatelnosti při aplikaci evropského práva. Konkrétně se to týká právě toho amatérského sportu. Evropské právo se prozatím velmi soustředilo na profesionální sport. A my všichni víme, že volný pohyb občanů je jeden ze čtyř hlavních principů eh, zakládající eh, římské smlouvy. To se ale týká také amatérského sportu. Když lidé cestují z jedné země do jiné, například eh, z profesních důvodů, a v té nové zemi praktikují sport, budou i nadále moci tento sport praktikovat v té nové hostitelské zemi. V některých zemích eh, jsme si vědomi toho, že existují překážky. Toto samozřejmě eh, neodpovídá tomu principu volného pohybu a v, v brzké době vydáme studii týkající se této problematiky. Daná studie se bude týkat aplikace omezení, eh, národnostních omezení při výkonu sportu. Doufáme, že to napomůže odstranit současné problémy. Doufáme, že to umožní našim občanům věnovat se sportu v případě, že využijí svého práva na volný, volný pohyb, takže budou moci také využít svého práva věnovat se sportu v té nové zemi. Další otázka, která se zde zmiňovala, je to, jak můžeme ovlivnit více lidí v tom, aby se věnovali sportu a také to, jak můžeme začlenit sport do kontextu Evropské unie 2020. Tyto dva koncepty spolu souvisí. Eh, souvisí to s konceptem eh, HEPA, což je podporování fyzické aktivity pro zdraví. Dojde k několika návrhům v budoucnu, které se budou snažit ovlivnit stále více lidí, aby praktikovali sport. Nejedná se pouze o zábavu, je to důležité také v kontextu EU 2020, neboť pokud více lidí praktikuje sport, bude to znamenat, že více lidí bude zdravých, budou méně Eh, budou mít méně nemocní, budou častěji v práci, budou šťastně pracovat a také přispějí k cílům trvale udržitelného růstu a cílům zaměstnanosti obsažené ve strategii 2020. Pokud lidé budou zdravější, také se tím sníží náklady vydávané ve zdravotnictví a eh, ve zdravotním pojištění. Takže HEPA je něco, co nemá jenom sociální aspekt, ale může to mít také významný ekonomický dopad. Pozitivní ekonomický dopad. Myslím si, že jsem pokryl všechny otázky. Ano, ještě priority. Naše sdělení se bude týkat otázek eh, spadajících do sportu na evropské úrovni. Jedná se o rozvoj evropské dimenze ve sportu. My se velice těšíme na vaše usnesení, tedy usnesení Evropského parlamentu, které bude následovat po tomto sdělení. To nám sdělí, jaké jsou priority Evropského parlamentu v celé řadě těchto otázek zmíněných ve sdělení. Děkuji vám. Lockergard wants to have an answer to his budget questions. I am not so sure. Pokud jde o reakci na rozpočtové otázky, mohl byste k tomu také dát eh, více informací? Dobrá. Já si myslím, že pan Lockerhart měl na mysli přípravnou činnost pro příští rok. To je zatím jediné financování. Myslím že si, že tam jde zhruba o 3 miliony, které jsou určené pro ty základní činnost plus 7 milionů na zvláštní akce. Peníze pomalu končí, takže musíme si držet palce, aby vyjednávání dopadlo dobře. Vy jste také chtěli moji odpověď, která se týká účasti všech zainteresovaných osob. My každoročně organizujeme fórum sponzorů. Tam se projednávají běžná témata. Zveme tam zástupce různých organizací, těch velkých, malých i těch středních. Ale také jsou tam zváni i poslanci. Je to veliká událost. Příští rok se bude konat v Budapešti. Bude to na konci února a já doufám, že také někteří z vás se budou moci zúčastnit. Tentokrát se to bude konat na, z iniciativy maďarského předsednictví. A tato akce poběží souběžně s oficiálním setkáním ministrů sportu, aby tam byla návaznost. Takže tím se výbor zabývá. Organizuje velkou účast všech zainteresovaných osob prostřednictvím tohoto výročního fóra. Ale jsou zde i jiné způsoby, jak zapojit sportovní organizace. A to probíhá v Radě. Dnes odpoledne belgické předsednictví požádá o přijetí usnesení, které by mělo vytvořit strukturovaný dialog, aby to nebylo pouhé bla, bla, bla, ale aby byla stanovena určitá architektura pro strukturovaný dialog mezi sportovními organizacemi a evropskými institucemi, včetně Evropského parlamentu. Takže to jsou ty dva základní způsoby. Ale já bych řekl, že my Každý den jsme v kontaktu se zainteresovanými stranami. Například nedávno jsem hovořil se zástupcem olympijského výboru, takže to je eh, kontinuální proces. Kromě těch dvou velkých procesů, o kterých jsem mluvil na začátku. Děkuji. Pan Koluče má nyní slovo. Já vám velice děkuji. Já bych navázal na tu poslední otázku. Já bych chtěl, aby jedna věc byla jasná. Rozdíl mezi profesionálním sportem a amatérským sportem. Někdo si stěžoval na to, že poté, co vstoupila v platnost smlouva, tak nemůžeme projednávat některá základní témata, jako je doping a další. Ale nezapomínejte na to, že všichni, kteří jsou zapojeni do sportovního odvětví, ať už je to kdokoliv, mají platformu, kde mohou diskutovat o všem. Tato platforma se jmenuje Sociální dialog. Sociální dialog. Ano? Sociální dialog. Když jsem řekl na začátku, že sport je stále odpovědnost sportovních organizací, to znamená následující. Pokud tyto organizace budou chtít, tak již mají k dispozici nástroj pro to, aby si sedli k jednomu stolu a pohovořili spolu. V tomto kontextu komise a Evropská unie jsou um, jakýmisi pomocníky, aby byl vytvořen dialog já za to nemůžu, jestli například eh, eh, nevycházíte dobře, ale já mohu na pomoci, abyste se sešli a abychom dospěli k jistému řešení. Občas se viní nějaká instituce z toho, že něco nefunguje, ale není tomu tak skutečně, protože ten nástroj existuje. Sociální dialog má ještě jednu výhodu, jak jste také podotkli. Dojem, který máme všichni, je ten, že některé sporty jsou lépe zastoupeny než jiné prostřednictvím tedy svých zástupců, sportovců, ale sociální dialog je sociální dialog, to znamená, jsou tam zastoupeni zaměstnavatelé i zaměstnanci. V některých oblastech tam e, nejsou zástupci na evropské úrovni v tomto sociálním dialogu. Například pokud jde o fotbal, tam je pozitivní výsledek, protože nutí Evropské ligy, aby vytvořili evropskou organizaci. A tato evropská organizace, fotbalová organizace, se snaží o sociální dialog a to samé by se mělo odehrávat i v jiných sportech. Pokud jde o rozpočet, tak to je mi líto, já do toho vůbec nevidím. Moje manželka se stará o náš domácí rozpočet. Ale například pokud za mnou přijde manželka a řekne mi, potřebujeme milion, abychom si koupili tento dům, tak já jí řeknu, Elizabeth, promiň, nemáme peníze, nemůžeme nic dělat. I když můžeme se pokusit koupit dům, který bude o něco menší. To znamená, začněme s konkrétními návrhy kolik stojí profinancovat nějakou finanč, eh, evropskou událost? A nechám vás s touto otázkou. Paní předsedkyně bohužel nemá zapnutý mikrofon. My jsme každý den konfrontováni s těmito rozpočtovými problémy. S tím tedy, že máme nedostatečný rozpočet, takže jistě chápete, že o tom hovoříme, protože my jsme také zodpovědní za rozpočet a dokonce i když máme nějaké financování, tak stejně si nemůžeme dovolit koupit dům za milion, i když bychom um, si to možná mohli dovolit. Pan Kirkeby, prosím. My zastupujeme organizace, které jsou na té nejnižší úrovni ve sportu. Co byste tedy mohli udělat? Mohli byste nám pomoci? k tomu, aby zde byla vyvážená ta pozornost, která se věnuje e, sportu aby zde teda byla rovnováha mezi tou nejnižší úrovní ve sportu a elitním sportem a dalšími činnostmi. Například v médiích se hovoří e, skoro pořád o e, fotbale či o dalších takových velkých sportech, protože to lidi zajímá, ale velká většina Evropanů se věnuje i jiným činnostem. Já si myslím, že bychom mohli začít tou pyramidou. Souhlasí se mnou i jeden odborník ze Sorbony, který říká, že je to problém. Tedy to, že se věnujeme modelu, který vylučuje dvě třetiny eh, lidí, dvě třetiny sportovců, kteří nejsou v žádném klubu a kteří nechtějí být těmi nejlepšími takže musíme mít nové, další nápady. Některé nápady zde byly zmíněny, ty bychom mohli dále rozvíjet. Organizace na nejnižší úrovni ve sportu, tak máme zhruba 40 tisíc, 100 tisíc účastníků, organizujeme různé události, kam mohou také přijít eh, další eh, činitelé a myslím si, že to je důležité. 100 milionů, to by měl být náš cíl. A myslím si, že ta myšlenka Evropské unie, tedy snažit se rozvíjet ty, kteří mají potenciál, a rozvíjet je až na úroveň těch nejlepších, tak to je dobré. Děkuji. Pan Gajar, prosím. Chcete se také vyjádřit? No, I, I, I do believe that uh, uh, it is important já si myslím, že je to důležité pro sportovní organizace. Musí pokračovat v dialogu s evropskými institucemi a to my také děláme. My si nemyslíme, že ten dialog je nedostatečný. Dialog existuje, to je zřejmé. A pokud jde o ty zdroje, je důležité, když se v, ve smlouvě objeví nový článek o sportu a že sport je v kompetenci evropských institucí, to je důležité, ale musíme udělat něco symbolického již od začátku, abychom také do této nové kategorie dodali více zdrojů. Pokud jde o evropské eh, kolektivní sporty, tam nežádáme o financování, ale o to, aby byla respektována naše autonomie abychom my sami mohli rozhodovat eh, o našich sportech. Díky pyramidovému modelu jsme mohli profinancovat všechny základní prvky v našich sportech. A chceme, aby to i v budoucnu pokračovalo. My od vás potřebujeme, abyste si nás vyslechli a abychom spolu mohli vést dialog. To je ve skutečnosti všechno. Děkuji. Yeah, Michael. Děkuji, říká paní předsedkyně a nyní pan Patrik prosím. Jenom na závěr, chtěl bych souhlasit s mým kolegom, který se zmiňoval o autonomii sportu. Za druhé je možná trochu smutné, že při implementaci článku 165 Lisabonské smlouvy to vypadá, že nebudeme mít žádný program eh, do roku 2015 nebo poté. To je podle mého názoru velice špatné a evropští občané asi nebudou příliš spokojeni, když se tuto novinku dozví. A nakonec ještě něco pozitivního. Velmi mě potěšilo, když jsem si vyslechl maďarského zástupce, který mluvil o maďarském předsednictví a o tom, že jsou velmi proaktivní v oblasti sportu. Toto jsou velice pozitivní zprávy, které se dostávají e, nám od vašeho předsednictví a já vám tedy přeji vše, co nej- vše nejlepší. Děkuji. Nyní předám slovo belgickému předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Chtěla bych nejdříve omluvit eh, vlámského ministra, v jehož kompetenci je sport. Dnes odpoledne bude Rada ministrů, které se bude věnovat tematice sportu. A zkouze dnes odpoledne, která doufám poskytne více než nějaké blabla, je v podstatě historickou schůzí, protože evropští ministři, kteří jsou odpovědní za sport, se zcela poprvé setkávají v takovéto formaci rady, tedy Rada pro vzdělávání, mládež a pro sport. Evropská rada polovině září za belgického předsednictví rozhodla o tom, že toto složení rady se tedy bude jmenovat pro vzdělávání, mládež a sport, že tedy to slovo sport se tam zahrne. A nyní k prioritám a k těm třem nejdůležitějším tématům, které předsednictví dalo na pořad jednání. Je to strukturovaný dialog se sportovním sektorem, sociální začlenění pomocí sportu a boj proti dopingu. Co se týče strukturovaného dialogu se sportovním sektorem, tak víte, že se to zakládá na rozhovorech, které začaly již za španělského předsednictví. Máme zde tedy záměr na to navázat a mít jakési dohodovací mechanismy se sportovním sektorem. Mám tím na mysli fórum, které Evropská komise organizuje již dlouhou dobu. Navíc eh, Zástupce komise řekl, že rada se dnes odpoledne bude také zabývat usnesením o strukturálním dialogu. Cílem je, abychom měli rámec pro tento dialog, abychom tento rámec schválili. Rovněž chceme mít eh, nějaký element na vysoké úrovni, který by doplňoval tyto dohodovací mechanismy. Na kraji rady chceme mít neformální výměnu názorů. Záměr Evropy belgického předsednictví spočíval zaprvé v tom jasně nadefinovat tento rámec a potom přejít k prvnímu oficiálnímu setkání, které se možná uskuteční ještě v prosinci za belgického předsednictví. Další priorita belgického předsednictví a to sociální začlenování ve sportu a pomocí sportu, tak k tomuto vám mohu říci, že v rámci rady e, se vypracují závěry, které se týkají roli sportu jakožto aktéru sociálního začlenování. Toto bude důležitým signálem pro roli sportu při vyvíjení sociálního společenství. Chtěla bych také poukázat na zkůzi expertů, která proběhla nedávn, před nedávnem eh, a zorganizoval ji belgické předsednictví. Rovněž to bude také součástí politické debaty, kterou budou vést ministři dnes odpoledne, například výměna osvědčených postupů. Budeme si tedy muset zvážit, zda a jak by to mohlo fungovat na evropské úrovni. Další téma, boj s dopingem, zde bylo několikrát zdůrazněno, jak je to důležité. Chci říct si, že belgické předsednictví připravilo závěry o roli Evropské unii v rámci mezinárodního potírání dopingu. Zde je důležitá koordinace evropských politik, tak aby tedy jednotlivé členské státy své politiky skoordinovaly. Jde také o mm, téma příštího zasedání orgánu vláda. My bychom chtěli posílit roli Evropské unie a jít společně do boje proti dopingu. Zástupce komise již řekl, říkala to tak paní Buskert, bylo tady řečeno, nebo bylo se hovořeno o zástupcích Evropské unie v vádě. Eh, belgické eh, předsednictví jsme měli neformální rozhovory o tomto. Maďarské a polské předsednictví bude v těchto rozhovorech pokračovat. To tolik tedy k prioritám rady. Předsednictví pokládá další dvě témata za velice důležitá. Význam dobrovolnictví, o tom se hovořilo na neformálních setkáních, a potom vzdělávání a výchova. Zde jsme zdůraznili důležitost evropského rámce a v prosinci bude evropský den pro vzdělávání. Všichni, všechny vás tímto zvu. Belgické předsednictví a rada chce tak přispět k tomu, aby se sportovní politika vydala správným směrem. Děkuji. Nyní jsme dospěli na konec našeho slyšení, slyšení, které pro nás bylo tak důležité a které se konalo v správný okamžik. Velice srdečně děkuji našim expertům za to, že přišli mezi nás. Omlouvám se, že jsem byla vždy tak přísná, ale náš čas je bohužel pouze omezený. Já doufám, že řečník, kterému jsem jaksi utla slovo, mi již sež na mě nezlobí, že mi prominul, děkuji komisi a samozřejmě také radě. A chci říct ve, vše, ve jménu všech zde komisi, že musí být velmi kreativní, aby dokázala realizovat to, co stojí v článku 165. Samozřejmě máme mainstreaming v celé řadě dalších oblastí, ale ono je důležité, aby se to také správně vnímalo, správně koordinováno a, a k tomu potřebujeme politickou vůli. Já vás znám z oblasti médií a jsem si jistá, že e, tu angažovanost, kterou jste projevovala tam, budete také projevovat i v oblasti sportu. Takže ještě jednou děkuji a přeji vám mnoho úspěchu. Ale ještě několik poznámek. Vaše dnešní, váš dnešní první proměv e, mě tak trochu zarazil. Chci říct proto, že vlastně se zmínila úplně o všem, ale vlastně vůbec o ničem. Zmínila se dokonce i copyright. A já prosím, nedělejme tu chybu, kterou jsme udělali v rámci Lisabonské strategie, totiž, že budeme chtít všechno, ale nakonec nedosáhneme téměř ničeho. No, není dobrý přístup. Pro nás je dobré a všichni víme, že šport má zázemí, které je obrovské, všichni to dnes zmiňovali. je to hezká věc, pokud budeme psát úvod k nějaké pěkné knize, ale prosím, nyní soustřeďme se na několik málo témat, které budeme schopni během příštích let také prosadit. To je tedy naší velkou prozbou na komisi. Stačilo by nám, kdybyste vyjmenovali čtyři, pět bodů, a které, e, bylo by to cíle, kterých bychom byli opravdu schopni během čtyř, pět let dosáhnout. A další věc, chci říci, že máme dva úkoly. Za prvé, podpořit to, co všichni chceme, totiž abychom co nejvíce lidí přiměli k tomu, aby se věnovali sportovním činnostem. Takže to je amatérský sport, který potřebujeme podpořit. A příští rok bude rok dobrovolnictví a to tedy bude velice dobrým nástrojem pro to, abychom eh, mohli eh, se vrátit k osvědčeným praktikám v této oblasti a naplnit je životem. Ale Chci říct, že máme ještě jeden úkol a ten spočívá v tom, a týká se to profesionálního sportu, abychom zde pomohli. Napomohli tomu, aby ti, kteří k nám přistupují s otázkami, například co se týče agentů hráčů, nebo se to říká i dalších otázek, které je třeba vyřešit pomocí právních předpisů. Mnozí z nich mají pocit, že na evropské úrovni můžeme něco udělat, protože UEFA se může třeba postarat pouze, pouze pro určitou část a tak dále. A já chci říct, že možná by bylo možné, abychom společně se profesionálními sportovními svazy tak nějak sešli a podívali se na to, co můžeme učinit a kde můžeme, již, kde můžeme pomocí nástrojů, které již existují nějakým způsobem pomoct. Takže ne článek 165, ale to, co již existuje. A já chci říci, že eh, profesionální sport se probudil v polovině 19. 90. let po rozsudku Bosma. Do té doby kem se na mě nikdo z profesionálního sportu neobrátil, ale pak najednou začali klepat na dveře. Oni se probudili, protože viděli, že je třeba, abychom spolu hovořili, aby tedy nešlo všechno pouze tou cestou hospodářské soutěže nebo konkurenceschopnosti, ono tam také došlo často k nespravedlnému vývoji, takže nebojte se, my nezasáhneme do autonomie sportu. V amsterdamském protokolu tehdy pan německý kancléř Kohl řekl, že sportovní svazy jsou ti, kdo mají autonomii kdo mají oprávnění na to být, my jim nic nebrememe. Ale když někdo se na nás obrátí a potřebuje pomoc, tak samozřejmě si zvážníme, zda jim můžeme společně s komisí pomoci. A já jsem velice ráda, že belgické předsednictví je v této oblasti tak angažované a doufám, že budete schopni i s komisí společně nějakým způsobem pomoci Eh, z legislativního hlediska nějak, eh, z legislativního hlediska usnadnit život sportovním svazům. A další věc, to je ta skutečnost, že pro roky 2012 a 2013 nebudeme mít problém, eh, program. Já si myslím, že je to smutné, ale ono to zas až takový problém není. A proto bychom si neměli zoufat, ale měli bychom dát komisi úkol, za úkol, aby prosadila naše nápady, naše myšlenky, aby našla nějakou cestičku, jak to prosadit. A já tomu věřím, že se to podaří. A já vám zprosím, aby jste opravdu se tomu věnovali v těch přípravných akcích nebo mít určité speciální akce. E, pokud e, k tomu přispoupíte, tak my vás jistě přitom podpoříme. A já chci ještě jednou všem poděkovat, ale chci říct k panu Kelimu a ke kolegyni, že vidím, že asi jsem jediná, která má pocit, že písemná prohlášení jsou nesmyslem, ale opravdu chci říci, že jsem toho jsem to tak nějak potřebovala alespoň jednou říct před publikem, už to nebudu opakovat. Já tímto končím naše slyšení a Poprosila bych vás všechny, abyste opustili náš sál, protože budeme pokračovat schůzí koordinátorů. Děkuji všem a také tlumočníkům.